Dámy a pánové, dobré dopoledne. Pokud dovolíte, tak bychom začali. Dalším bodem na pořadu jednání je oznámení předsedy, které se týká pouze schůze koordinátorů. A to jak? z července, tak ze včerejška. Takže bych vám nejprve rád sdělil něco o schůzce koordinátorů z července. Týkalo se to následujících zpráv, které jsme přidělili. Formality pro lodi, které připlouvají či vyplouvají z přístavu, to bude dělat ALDE. Zpráva týkající se směrnice o bezpečnosti leteckého provozu bude mít socialist, to bude mít socialistická skupina, nebo SAD. Omlouvám se, bude mi chvíli trvat, než si zvyknu na nové zkratky. Takže socialistická skupina. Návrh rozhodnutí Rady a členských států Evropské unie o závěrech Rady s, se Spojenými státy a Island a Norsko o dohodách o dopravě. Tam jsme se rozhodli, že budeme sledovat předchozí praxi a to, že to udělá předseda. A rád bych jenom v tuto chvíli řekl, že předseda by rád tyto předsednické zprávy rotoval i mezi místopředsedy, tak aby to nedělal vždy předseda sám, tak aby i místopředsedové měli co dělat. Sdělení komise týkající se strategických cílu a námořní politiky Evropské unie do roku 2018. Koordinátoři také navrhují, aby se tohoto ujal předseda. Další zpráva se týkala zprávy komise o postizích za porušování pravidel v silniční dopravě a začlenění tohoto do národní legislativy to bude dělat EPP. Sdělení o budoucnosti dopravy také EPP. A potom, co se stanovisek týče, Bílá kniha přizpůsobení se klimatickým změnám to bude dělat EPP. To tež platí i pro sdělení o strategii Evropské unie pro region Baltického moře, takže také EPP. Tyto stanoviska ovšem vyžadují, aby gestční výbor dělal zprávu. Takže jsme to při, přiřadili za předpokladu, že gestční výbor bude dělat zprávu, přičemž ještě nevím, jestli tomu tak opravdu bude. Tolik tedy k červencové schůzi. Nyní ke včerejší schůzi. Koordinátoři se včera setkali s panem Jonathanem Schillerem z DG Tren. Hovořili jsme o smlouvě o dopravě se západním Balkánem. Proběhla k tomu diskuse. Co se přidělení zpráv týče, tedy jak zpravodajů, tak předkladatelů, Guidelines společenství o rozvoji transevropských dopravních sítí, znovu předkládaná verze, to bude zase dělat předseda, s tím, že tady to předá někomu z místopředsedů či místopředsedkyni. A to tež platí pro dohodu o leteckých službách mezi Evropským společenstvím a Brazílií. Návrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody o určitých leteckých službách s Brazílií je spojen s dvěma předchozími zprávami, která bude sloučena v jednu a bude ji dělat předseda a potom zprávu o ekolu času realizace. Koordinátoři dospěli k názoru, že v tuto chvíli nebudeme nic dělat v této oblasti, ale požádáme paní Jensen, aby tuto oblast zapracovala do své zprávy o ITS. Takže takto zní návrh koordinátorů A potom? Zpráva komise o provádění a organizace pracovního času pracovníků v mobilní dopravě. Tady máme dvě zprávy, které se týkají sociální legislativy. Koordinátoři se domnívají, že bychom k tomu měli předložit stanovisko, ale zase to bude záviset na tom, jestli výbor pro sociální záležitosti a zaměstnanost k tomu bude dělat zprávu. Takže doporučujeme zase, abychom předkládali stanoviska k těmto oblastem pakliže gestční výbor bude předkládat zprávu. Dále Koordinátoři se v dalších oblastech domnívali, že v tuto chvíli není třeba nic dělat. Další bod. Nominace na panel STOA tuto chvíli máme tři kandidáty a kandidátky na dvě místa. Jsou to pan Koch, paní Tykau, tedy pan, a paní Lichtenberger, tedy uh, EPP socialisti a zelení. Jak jsem říkal, ta místa jsou pouze dvě, takže budeme muset hlasovat. a rozhodnout tímto způsobem, které dvě osoby nás budou zastupovat. Chtěl by si někdo vyjádřit k otázce stoa, než vás požádám, abyste hlasováním rozhodli? Není tomu tak? Tak, dobrá, tak. V tom případě se bude hlasovat, že ano. Takže budeme mít dvě hlasování. Kdo je pro pana Kocha? Můžeme si to spočítat? Oh, Dobrá, pro paní Tykou. Děkuji. Pro paní Lichtenberger. No- Děkuji. Nikdo nehlasoval. Zdá se, že tomu tak není. Nemusím to všechno číst, myslím, že bylo jasné, že dvěma zástupce na panelu STOA za výbor dopravy bude pan Koch a paní Tykou. Děkuji. Koordinátoři se také zabývali otázkou delegací a slyšení pro rok 2009 a byli požádáni, aby předložili návrhy návštěv a de- delegací do 18. září pro rok 2010, takže určitě koordinátoři se na vás obrátí se žádostí o nápady. Dohodli jsme se, že se také budeme držet praxe z minulého období, v tom smyslu, že pakliže hlavní politické skupiny nevyužijí určitá místa, tak je mohou nabídnout těm skupinám, které mají pouze jedno místo na rok. Takže koordinátoři se dohodli, že pokud není potřeba abyste využili to místo, nebo ji nechcete využít, tak abyste ji navrhli těm skupinám, které mají pouze jedno místo. Koordinátoři dále navrhli, abychom přijali pozvání Spojeného království navštívit místo, které, kde se vyjednává, kde se vyšetřuje Fambra, ve Fambra a letecké neštěstí a využít dvě místa z roku 2009, takže dva z EPP, a tři socialistů a jeden liberál. Teď, co se slyšení týče, tak rok 2009 a 2010 bude vypadat takto. Po zbytek roku 2009 už nás nečeká žádné slyšení, ale koordinátoři se dohodli, že požádají o externí expertízu pro zprávu z vlastní iniciativy o budoucnosti dopravy. Bude se jednat o jednání s akademickým, akademiky, nikoli se zástupci průmyslu a budeme prostřednictvím krátkého briefingového dokumentu předkládat na základě brainstormingové do, diskuse, která proběhne během půl dne s akademickými odborníky inovativní myšlenky k budoucnosti dopravy. Koordinátoři se dohodli, že spolu se slyšeními toto je jedna alternativa, kterou bychom mohli zvažovat do budoucnosti. Tedy mít na jednu stranu semináře s odborníky a na druhou stranu tradiční slyšení, tak aby poslanci a poslankyně získali příslušné informace k daným oblastem. Koordinátoři ví, že mají předložit návrhy na slyšení pro rok 2010 do 9. Další bod. Doufám, že jste mě ještě neusnuli. Další bod je komitologie. Asi si vzpomínáte, tedy ti z vás, kteří tady byli během posledního volebního období, že výbor rozhodl, že dva poslanci či poslankyně se budou moci zabývat otázkami komitologie a potom předloží zprávu o těchto otázkách výboru. Koordinátoři se dohodli, že tento systém zachovají, tedy že dva poslanci či poslankyně za to budou zodpovědní a na další schůzi koordinátorů se rozhodnou, o koho se bude jednat. Kromě toho sekretariát vždy v podkladech do výboru zařadí jakýsi zpravodaj o otázkách komitologie a určitě se všichni strašně těšíte na to, že si to budete moci přečíst. A jednotliví poslanci a poslankyně následně se budou moci dozvědět, co se děje v oblasti komitologie. A pokud tomu někdo pořádně rozumí, tak ho poprosím, aby mě to přišel dovysvětlit. Dobrá, tolik tedy ke komitologii. Kromě toho jsme také dostali návrh od paní Lichtenberger, aby ve výboru proběhla rozprava o otázce zrušení letů, spoždění a odmítnutého nástupu do letadla a příslušné kompenzace koordinátoři zjevně byli spokojeni s touto myšlenkou a rádi by k tomu vedli rozpravu na jedné z nadcházejících schůzí. Na příští schůzi 5. a 6. října budeme mít výkonného ředitele EMSI, což je agentura pro bezpečnost námořní dopravy, který nás navštíví spolu se za, s výkonným ředitelem agentury pro železnice. Takže budeme mít jak námořní, tak železniční, tak a leteckou dopravu před výborem během prvních dvou schůzí. A to myslím, že je důležité. Za prvé proto, abychom pořádně věděli, co dělají a aby především noví poslanci a poslankyně byli informováni o těchto agenturách. Také nám to dá příležitost položit otázky o jejich stávající práci. To je tedy vše, kolegové a kolegyně. Máte prosím někdo nějaké dotazy či připomínky k těmto oznámením předsedy? Paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám připomenout, že na první schůzi jsem požádala o jednu věc, nevím, jestli o tom koordinátoři rozhodovali. Požádala jsem o to, aby ředitel operačního střediska bojujícího proti pirátství byl pozván do tohoto výboru, protože v evropských vodách došlo k jednomu případu. Bylo by tedy možné, aby tento člověk přišel před výbor? Ano, děkuji. Já vím, že jsme se na tom dohodli. Kontaktovali jsme jej, ale jak víte, tak někdy je trochu problém se přesně s vojáky domluvit na datu, ale nezapomněli jsme na tom. Určitě jsem to nestratil se zřetele a chceme, aby velitel eh, toho společného velení boje proti, pro, boje proti piráctví k nám přišel. Pak, když už nikdo jiný nic nemáte, tak předpokládám tedy, že souhlasíte s oznámeními předsedy. Děkuji. Zpravodaje to už jsme projednali. Dobrá. Nyní tedy k rozpočtu rozpočtu pro rok 2010, tedy hlasování. Ano? Já si vytáhnu kartu. Doufám, že máte připravené karty. Pokud nemáte, tak budete muset ukazovat, jaká hlasujete. Dobrá. Budeme tedy hlasovat o části 3. Týká se to komise zpravodaj pan Kohlíček. Máme pozměňovací návrh 6438. Chcete si to vyzkoušet? Dobrá, tak si to vyzkoušíme. Někdo si to chce vyzkoušet. Tak vyzkoušíte, jestli vám fungují ukazováčky. Zahájíme hlasování. Odhlasovali jste? Hlasování končím. EPP tady máme o dva více, zdá se, že jim chvíli trvá než se odnaučí od starých zvyků. A mysleli jsme, že se to všechno změní, když George odejde. Dobrá. Všichni spokojeni s tím, že to funguje, můžeme to spustit minus ti dva členové PP. E Dobrá. Za prvé pozněvací návrh 6438 předložený paní Tykou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64.00 předložili Kramer a Cíle. Máme tady oddělené hlasování týká se částek. Máte asi? Pane předsedo, vím, že je pozdě, ale mám otázku. Kdybychom udělali druhé oddělené hlasování k těm poznámkám a vyškrtli ty příklady, že bychom řekli, vynechali příklady, a pokračovali, abychom zjistili, zda bychom našli konsenzus pro poznámky, pro remarks, protože jsou tu konkrétní příklady a těch by mohlo být x. Vím, že je relativně pozdě, že s tím přicházím pozdě. No, no, pokud proti tomu nikdo jiný nic nemá, tak proč ne? Je někdo proti? Michael? Ten problém je v tom, že se tvrdí, že Eurovelo cesty patří dohromady, ale ty druhé nelze podpořit, takže proto je tady jmenovitě třeba uvést, že to tam je. Když tam, když bychom dali ven Eurovelo, tak by to docela bylo dobré. My jsme se už na tom na všem dohodli ale opakovaně se tvrdí, že to z tohoto programu nelze podpořit, takže proto bych to tam rád nechal. Jenom krátce, jde o turistiku a to je také připomínka ze včerejška, kdy rozlišujeme mezi dopravou a turistikou. Tady jde o turistiku 1, 2. Já osobně nemám pojem s tím hromadným pojmem eurovelo trasy, ale udělal bych zatím tečku, tak jak jsem říkal. Pokud by bylo možné souhlasit. Dobrá, je to přijatelné? Ano, v tom případě to tak uděláme. Takže 64.00 první část. Trvalo udržitelná turistika, kde je pro, kde je proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Ty částky, kde je pro. Prosím. Tady bych chtěl oddělené hlasování. Já si myslím, že pro druhou část těch poznámek musíme hlasovat uh, o slovech železná opona a potom o těch dalších. Je to tak? E, v tom původním pozměňovacím návrhu eh, se mělo Eurovelo vyjmout a pak eh, se tam měl uvést příklad železné opony. Pokud teď budeme hlasovat proti eh, návrhu pana Kramera, tak Eurovelo, to je v pořádku. Pokud je o podporu ve španělštině, je to my bychom dali Eurovelo ven a hovořili bychom jenom o železné oponě. Tak je to tedy ve španělském textu a s tím nemohu souhlasit. Proto hlasuji proti tomuto pozměňovacímu návrhu s tím odůvodním, aby se tam eurovelo znovu dostalo. To je pěkný začátek, první hlasování. Já se to prodiskutuju. Right, Michael, do you agree to Mr. Souhlasíte s eh, požadavkem pana Grossiho? Pakliže ano, tak to můžeme hlasovat odděleně, pokud ne, tak ne. Michael. Ich glaube... Já si myslím, že paní Senda mě nepochopila. Pojem hlavní je eurovelotrasy a železná opona na tom jsme se dohodli, čili já bych se spokojil s eurovelo trasami, ale chápu, že jsou někteří eh, proti tomu pojmu železná opona 20 let po jejím pádu. So, Mr. Kramer, you accept the split vote. Takže přijímáte tento návrh na oddělené hlasování, pane Kramer. Takže teď budeme hlasovat o první části o první části týkající se připomínek Můžete to přečíst? Protože já teďka přesně nevím, o čem hlasováme. Chcete si sednout tady? Ne, jako předseda, myslím, že to je vaše povinnost. Já se strašně snažím plnit své povinnosti jako předseda. Pane Groši. Pane předsedo, abychom to kolegům usnadnili, mohli bychom ta slova Iron Curtain Train možná eh, o nich bychom mohli hlasovat odděleně a pak bychom hlasovali o připomínkách bez tohoto výrazu ve druhém bodě. Možná, že pak by to bylo jasnější. Mohu vám slíbit, že trochu komplikované je to jenom v tomto článku. Možná by bylo dobré, aby autor to zkontroloval. Dobrá, takže v prvé řadě budeme hlasovat o slovech stezka kolem železné opony. Sledujete mě, paní kolegyně? Dobrá. Kdo je pro, aby tam tato slova byla? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak už tam nejsou. A teď ten zbytek. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A teď skoro, abychom si udělali 15-minutovou přestávku na kávu. No dobrá, vtipy stranou. Pozněvací návrh 6439 od paní Tykou, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6401 od zpravodaje, a je to stejné? 64 64-40 od paní Ayala Sender, ano. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si to. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. 23 pro, 15 proti, jeden se zdržel, takže přijel to. Dále 6402 od zpravodaje. Satelitní navigace, kde je pro, kde je proti, zdrželi se přijato. 6405 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6407. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní ústní pozměňovací návrh paní Ajale Sender nemáme. Ne od zpravodaje. Pane Kohlíčku. V komentáři komise nám říkal pan Filipi, že pokud přidáme u agentur peníze, měli bychom také zároveň přidat místa. Když se podíváte k příloze, do přílohy toho celého hlasovacího seznamu, tak tam máte rozepsána pracovní místa, o která se jedná u jednotlivých agentur. Protože jestliže přidáme prostředky, například u EASY, ty prostředky jsou vázány na určitý počet pracovních míst, tak musíme tato pracovní místa zároveň rozšířit. Chtěl bych upozornit, že proti tomu tady vystupoval včera pan Bradburn a komise nám to zdůvodnila, tedy zástupce komise nám to zdůvodnil právě tím, že ta místa jsou omezená a jestliže přidáme prostředky, a v minulém období jsme třeba u EASY výrazně rozšířili její činnosti, takže je třeba, abychom přidali prostředky a zároveň přidali pracovní místa. Takže to je předmětem všech těch ústních pozměňovacích návrhů, které postupně tady jsou vyznačeny. A v příloze máte konkrétně rozepsána ta místa. Jestli chcete, já to tady můžu přečíst, ale je to vyloženě jenom seznam, tabulka. Ano, takže, abych byl, takže jenom abych byl korektní, říkám, že tady byl hlas proti, to byl pan Bradburn rozšiřování pracovních míst v agenturách, ale komentář komise byl, pokud chcete přidat do agentur peníze, potřebujeme k tomu tabulková místa. Ano, to je předmětem všech těch pozměňovacích návrhů, které jsou tady jako oral amendment. Děkuji, pane Kohlíčku. Dáme to zvlášť, nebudeme to muset všechno pročítat. Takže jenom začínáme se jsou takto. Takže to je ta tabulka, kterou vám pan zpravodaj přiřadil k hlasovacímu seznamu. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6410 od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 60, ne, pardon, zase ústní pozměvací návrh. Ale nejprve musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu, ústním pozměňovacím návrhu od pana Kohlíčka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 64-46 od paní Tykau. Pan Kramer má slovo. Tady je uvedeno, že pokud bude přijat návrh paní tak Tykau, potom, že padá, odpadá náš návrh. Ale to není, tak to není. Čili chceme požádat, aby i ten náš byl přijat. Aby se o něm také hlasovalo. Já vím. No, ne. Já si myslím, že to nemůžeme brát jako doplněk. Dobře. Takže 6, 4, 4, 6 tykal, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. 64, 12, zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Takže pan Kramer, 6, 4, 1, 4, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 6416, paní Vortman Kohl, bylo mi řečeno, že ta částka byla stažena, čili budeme hlasovat o poznámkách. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 6417, Jensen Griesbeck. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zkontrolujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. EPP opět, někdo hlasoval navíc. Pan Groš? Děkuji, paní Fortunkolová. Končím hlasování. 38 hlasovalo, 20 pro, 17 proti, 1 se zdržel hlasování, schváleno. 64.15 odpadá, podobně jako ostatní, takže nyní 64.19, což je návrh zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6420, zpravodaj, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh, opět stejný postup, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 64-24, pan Kramer, máme oddělené hlasování do tří částí. První část se týká částek. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část poznámky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní máme vypuštění té známé stezky podal železné opony. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6422 zpravodaje. Odpadá podobně jako návrh Jensena a ostatních, takže teď 6425. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6426. Pan Kramer, oddělené hlasování. V první řadě částky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se hlasování přijato. Poznámky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64, 53 odpadá. 64, 54. Pan Alvarez, paní Ala kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 64,55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64.29, pan Koch, oddělené hlasování nejdříve částky a pak poznámky. Takže nejdříve částky, kde pro? Proti? Zdrželi se hlasování? E, přijato. Dále poznámky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Opět přijato stejnou většinou. 64,56 odpadá. 64,32 paní Jensen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. 64,32 paní Jensen. Končím hlasování. 39 lidí hlasovalo, 21 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijato. 64-33, paní Jensen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64-57, paní Tykal, oddělené hlasování, částka poznámky. Nejdříve hlasujeme o částkách. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A poznámky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 64,58. Paní Tykau. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 64-34, zpravodaje, kdo je pro? Proti, drželi se, zamít... Ne, pardon, přijato. Ústní pozměňovací návrh, stejný postup, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 64-60. Alvarez a Sender, eh, kdo je pro? Proti, Zdrželi se? Přijato. 64, 61. Stejní autoři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64, 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64, 36. Kramer Zile. Oddělené hlasování opět máme tři části, částky, poznámky a železnou oponu, abychom vypustili e, tuto formulaci. Takže nejdříve částky, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Poznámky, kde pro? Proti? Zdrželi se, můžeme se, prosím, na to podívat, zkontrolujeme. Takže hlasujeme o druhé části poznámky, pozměňovací návrh Kramer Zile. Hlasovali všichni, končím hlasování. 40 hlasů, přičemž 18 pro, 21 proti, jeden se zdržel hlasování, čili zamítnuto. Nemusíme nyní hlasovat o železné oponě, protože předtím už jsme to odmítli. Pan Gorš, prosím. Pane předsedo, a proto chci poukázat na to, že u této změny to je stejné znění, myslím, že to bylo 64-49. Tam jsme ty poznámky neschválili, čili bychom nemuseli hlasovat o té železné oponě. To platilo také pro toto hlasování. Čili chci požádat o to, abychom udělali jenom negativní hlasování pro ty poznámky a hlasování o železné oponě anulovali. Máte pravdu, pane Groši. Pan Kohlíček, prosím. Myslím, že musíme sjednotit ve všech čtyřech případech poznámky a částky. Je to tak? Dobře. Čili nyní 64, 30. 6 od 37. Máme žádost o oddělené hlasování, částky a poznámky, nejdříve tady částky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Poznámky? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 6437, paní Jensen. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o 6437. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 24 pro, 16 proti, hlasovalo 40 lidí, takže přijato. Tak. Jednička. Alvarez a Jala Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo dvě. Pan Kramer, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 3, Alvarez a Alessandra, kdo pro? Proti. Zdrželi se přijato. A čtyřka, stejný autor, kdo pro? Proti. Zdrželi se přijato. Pětka, paní Jensen, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Nyní konečné hlasování. Hlasujeme o celé zprávě jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 40 lidí hlasovalo, 40 je pro, nikdo není proti, nikdo se nezdržel hlasování, je tady naprostá jednotnost, takže blahopřejeme panu zpravodaji. Chtěl bych také poděkovat eh, sekretariátu, že jste mě provedli prvním hlasováním. Děkuji. So next on the agenda... Dalším bodem na našem programu je švédské předsednictví. Ne, nevím, jestli už mezi námi je paní ministrině, takže uděláme si kratičkou přestávku a prosím, vraťte se, jakmile dorazí paní ministrině. Colleagues, can we retake our seats, please? Vážení kolegové, můžete se prosím posadit. Thank you. Kolegové a kolegyně, dovolte, abych přivítal do výboru pro dopravu a turistiku za švédské předsednictví paní ministrini Asu Torstenson, která v tuto chvíli předsedá příslušné radě. Spolu s koordinátory jsme se s paní Storstenson setkali včera večer u večeře. Bylo to velmi příjemné a děkuji mnohokrát za pozvání, paní ministrině. Jste první předsedkyní rady, která předstupuje před nový výbor v jeho novém složení, takže poslanci a poslankyně se určitě velmi těší na váš proslov. Takže paní ministrině, děkuji mnohokrát za to, že jste přišla a máte slovo. Děkuji. Tak so mycket, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Na samý začátek bych ráda poblahopřála všem poslancům a poslankyním k tomu, že byli zvoleni do Evropského parlamentu a také k tomu, že jsou členy tohoto výboru. Spolu se švédským předsednictvím vám přeji mnoho úspěchů ve vašem novém volebním období. Rádi bychom, abychom spolu s vámi byli schopni během svého předsednictví dokončit záležitosti, které v tuto chvíli máme na stole. Takže pokud dovolíte, tak bych krátce představila hlavní priority švédského předsednictví v oblasti dopravy. A pokud bude potřeba, tak během diskuse později zaběhnu do více podrobností. Uvědomuji si, že jste se právě pustili do práce a že zatím ještě nebyly stanoveni zpravodaji pro řadu oblastí, ale jsem přesvědčena, že přesto tady proběhne úvodní plodná diskuse k nejdůležitějším otázkám pro švédské předsednictví. Naše společnost v tuto chvíli čelí dvěma problémům, které musíme brát mimořádně vážně. Za prvé je to hospodářská krize a za druhé pochopitelně klimatické změny. A proto je důležité nahlížet na politiku dopravy v širším kontextu jakožto na řešení závažných problémů. Protože doprava je důležitým aspektem ekologicky efektivní ekonomiky. Dobře fungující systém dopravy je předpokladem pro udržení našeho sociálního státu a rozvoje konkurenceschopnosti Evropské unie. A vytváření politiky dopravy je proto důležitým prvkem dosažení efektivity systému dopravy. Už v loni Švédsko spolu s Českou republikou a s Francií stanovilo priority v rámci 18-měsíčního programu. A v oblasti dopravy jsme se rozhodli, že se soustředíme na tři průřezové otázky. Za prvé trvale udržitelná a konkurenceschopná doprava, za druhé bezpečnost dopravní prostředku a za třetí rozvoj inteligentních dopravních systémů. A švédské předsednictví se těchto priorit drží. Jednou z nejdůležitějších otázek, které bude čelit Evropská unie v nadcházejících letech, je problém klimatu. A proto Švédsko se velmi snaží jako předsednictví dosáhnout globální zhody o klimatu v Kodani v prosinci. Na druhou stranu musíme posílit evropské hospodářství a jeho a konkurenceschopnost v souvislosti s Lisabonskou strategií a nesmíme ani zapomínat na ekologičnost a bezpečnost dopravy. Trvale udržitelné dopravní systémy jsou nezbytně důležité v dlouhodobém horizontu pro rozvoj Evropy, protože umožní vytvářet pracovní místa a rozvoj ekonomiky. Dopravní systémy jsou v tuto chvíli součástí klimatického problému, ale myslím si, že by také měly přispívat k jejich řešení. Jsme přesvědčeni, že negativní dopady dopravy na klima mohou být sníženy, pakliže se nám podaří koordinovat různé druhy dopravy efektivnějším způsobem. V Evropě potřebujeme jeden dopravní systém, nikoli 27 či dokonce 108 různých dopravních systémů, které v tuto chvíli máme, vzhledem k tomu, že každá země má svůj vlastní systém pro čtyři druhy dopravy. Musíme využít nových technologií k tomu, abychom našli efektivnější logistická řešení pro systém dopravy a zvýšili bezpečnost i spolehlivost. Švédské předsednictví z toho důvodu má tři priority. Za prvé, dopravní politika Evropské unie po roce 2010, efektivní logistika pro nákladní dopravu a za třetí nová technologie a inteligentní systémy dopravy, tedy ITS. Diskuse o budoucnosti dopravy bude mít také vysokou prioritu na podzim tohoto roku. V roce 2001 komise předložila bílou knihu obsahující evropskou dopravní politiku do roku 2010. Teď se dostáváme ke konci tohoto desetiletého období, je proto třeba se podívat dopředu. A vítám proto nové sdělení komise, které se jmenuje Trvale udržitelná budoucnost pro dopravu. Rada bych, aby Evropský parlament, tedy vy Rada, co nejdříve spustili intenzivní diskusi o budoucnosti evropské dopravní politiky. Je velmi důležité, aby tento dialog také zahrnoval uživatele dopravních systémů. A z toho pohledu musíme vzít v úvahu i takové záležitosti jako stárnutí, populace, migrace, vnitřní mobilita, ekologické problémy, snižující se zásoby fosilních paliv a urbanizace. Švédské předsednictví bude věnovat velkou pozornost tomuto důležitému sdělení komise. Na říjnovém zasedání Rady TTE proběhne k tomuto diskuse mezi ministry a v prosinci k tomu přijmeme závěry. Velmi ráda se si vyslechnu vaše názory o budoucnosti dopravy a vítám pokračování dialogu mezi našimi institucemi. Plánujeme zorganizovat tady v Evropském parlamentu 12. října společný seminář a ten nám předloží skvělou příležitost vyměnit si názory a pohledy. Tyto společné diskuse by nám měly umožnit lépe vyhodnotit dopad evropské dopravní politiky a zároveň připravovat nové a stanovovat nové cíle a nacházet metodiky jejich dosažení. Trvale udržitelný dopravní systém, který odpovídá ekonomickým, sociálním a ekologickým potřebám společnosti, vyžaduje, aby se rozšířila inovativní technologie a zvýšila rychlost jeho vytváření a proto doufám, že dosáhneme dohody a týkající se návrhu komise pro rámec inteligentních dopravních systémů. Pakliže chceme snížit zácpy emise, znečišťování a um, dopravní nehody, tak musíme vytvořit a lépe využívat novou nové infrastrukturní kapacity. Nová technologie, jako třeba ITS, nám umožní používat sofistikovanější a lepší služby. Nový systém řízení provozu zvýší bezpečnost na našich cestách. Doufáme, že i vy budete otevření, že vy nám vyjdete vstříc, tak abychom došli k dohodě na této důležité otázce co nejdříve. Ráda bych využila této příležitosti a zmínila dvě velké akce, které proběhnou během švédského předsednictví. 21. září ve Stokholmu proběhne 16. světový kongres o inteligentních dopravních systémech. Hlavním cílem tohoto kongresu bude ITS v každodenním životě. Švédské předsednictví také uspořádá setkání na vysoké úrovni v Gotemborgu 26. a 27. října pod názvem Budoucí silniční doprava bezpečná a čistá. Hlavním cílem této konference bude ukázat, jak nová technologie může dále přispět k bezpečnější a ekologičtější silniční dopravě a zrychlit zavádění nových i existujících technologií. Každý rok stále téměř 40 tisíc lidí umírá během dopravní nehod na evropských silnicích. Od našeho cíle tedy snížit tento počet na 27 tisíc, což se mělo stát do roku 2010, ještě dělí mnoho. Komise v tuto chvíli prová- připravuje čtvrtý a akční program bezpečnosti silničního provozu 2010 až 2020. Chceme-li dosáhnout cílu, musíme se soustředit na oblasti, které nám připravují, přináší výsledky, to znamená oblast rychlosti, nepoužívání alkoholu před řízením a bezpečnostní pásy. My chceme, aby, vysoké, aby setkání na vysoké úrovni v Göteborgu přispělo k provádění tohoto nového programu. Bezpečná doprava to je velmi důležitá otázka pro Evropské unie. Budeme efektivně pracovat na tom, abychom dosáhli pokroku v této oblasti a zvýšili celkovou kvalitu dopravy, především co se týče osobní bezpečnosti a snížení počtu nehod. Budeme se také zabývat návrhem komise, tedy návrhem směrnice o společných zásadách pro poplatky za bezpečnost eh, letecké dopravy na, lete, na letištích společenství. Kromě toho také chceme pracovat na návrhu týkajícího se nařízení o vyšetřování leteckých nehod. Tento návrh bude muset být předložen včas a vyjasňuje a harmonizuje postupy, které mají probíhat v takovýchto případech. A nedávné eh, nešťastné takovéto případy ukazuje, jak je to důležité. Zlepšení kvality, včetně bezpečnosti, práv cestujících a dosažitelnosti odlehlých oblastí, to musí být priority evropské dopravní politiky. Je třeba zvyšovat standard služeb tím, že se posílí práva cestujících a tím, že se v politických rozhodnutích soustředíme na potřeby a práva uživatelů těchto systémů. Proto si myslíme, že dva návrhy komise, které mají posílit práva cestujících v autobusech, na dlouhých trasách a po moři a vnitřních vodních cestách jsou velice důležité a doufáme, že totež brzy bude platit i pro cestující v letecké a železniční dopravě. Evropský parlament již se zabýval těmito dvěma návrhy v prvním čtení a doufáme, že se brzy dohodneme, protože eh, to určitě přispěje právům cestujících v případě zrušení spoju. Kromě toho by to také mělo pomoci eh, cestujícím s postiženími či se sníženou mobilitou, tak aby nebyli diskriminováni během cestování. Během posledních dvou let se Evropská unie snažila zavést vnitřní trh v různých sektorech dopravy, tak aby se zvýšila její konkurenceschopnost. Nicméně zatím to ještě zdaleka není dokončeno. Musíme zjednodušit regulační rámec tak, abychom snížili administrativní zátěž, která není potřebná. A platí to především pro železniční dopravu a přepravní sektor. Ráda bych zdůraznila, jak důležitý je návrh směrnice o ohlašování náležitosti u lodí které připlouvají či odplouvají z členských států Evropské unie. Máme totiž eh, velkou hranici s mořem a proto lodní doprava je důležitou alternativou pozemní dopravy a snižuje klimatický dopad dopravy. Plné provádění evropského eh, námořního prostoru bez hranic a Evropské námořní strategie do roku 2018 bude možné pouze tehdy pakliže zjednodušíme administrativní postupy v tomto sektoru. Doufáme, že dosáhneme rychlé zhody s Evropským parlamentem, co se týče tohoto návrhu. V tomto kontextu bych také ráda zmínila strategii pro Palcké moře, což je důležitou prioritou pro švédské předsednictví a týká se to do značné míry i oblasti dopravy. Například tou směrnici o ohlašování náležitosti a nadcházející revizi TNT bude možné vytvořit podmínky pro provádění této strategie a vyzkoušení nových efektivních dopravních řešení, jako třeba zelených koridorů. Takováto strategie by mohla sloužit jako příklad dalších eh, možných rozvojů na makroregionální úrovni. Co se železničního sektoru týče, Evropská unie se snažila vytvořit dobře fungující trh železniční dopravy v Evropě. Od roku 2001 byly přijaty tři železniční balíčky s tímto cílem. Ze zkušenosti víme, že liberalizace trhu je úspěšná pouze po tehdy, pokud je provedena řádně a plně. Přesto ale jsme dosáhli pouze omezeného pokroku a čeká nás ještě mnoho práce, než splníme své cíle. Nejprve ale bude třeba, aby byl plně proveden první železniční balíček, tak abychom měli železniční systém s harmonizovanou alokací kapacity a přístupem k terminálům. Práce na liberalizaci bude pokračovat i během švédského předsednictví. Doufám, že se také dohodneme s vámi o naříze- na nařízení týkající se evropské železniční sítě, týkající se konkurenceschopné nákladní dopravy, tak aby tento druh dopravy byl v Evropě dostupný. Společná pozice bude předložena co nejrychleji. Rozvoj efektivní koridoru pro nákladní dopravu nám umožní přesunout tady tuto dopravu eh, na železnici z příliš využívaných, přeužívaných dálnic. Rozvoj intermodálních terminálů by měl být zajištěn pro každý takovýto nákladní koridor, tak abychom dosáhli opravdu transmodálních řešení a mohli použít integrovaných logistických systémů. Uvědomujeme si, že tady existují určité střety zájmu mezi osobní a nákladní dopravou. Nicméně účinná koordinace a dobrá spolupráce mezi národními správci jednotlivých koridorů eh, přispěje k nacházení nejefektivnější řešení. Švédské předsednictví by také chtělo dosáhnout zhody s Evropským parlamentem na směrnici o pracovní době pro eh, řidiče nákladních vozů. Uvědomuji si, že tuto práci nevede váš výbor, ale je důležité, abyste o tom byli také informováni. Tato směrnice bude velice důležitá pro malé operátory, malé podniky, které působí v oblasti dopravy. Doprava se v posledních letech velice změnila, především sociální dimenze ta byla posílena, co se týče pracovníků v dopravě. Nicméně požadavky vstup na tento trh jsou velice nízké, takže vznikají takzvané šedé zóny, kdy eh, jsou zaměstnáváni řidiči jako samostatně vydělečné činné osoby. Čili je důležité, abychom zmodernizovali směrnici z roku 2002, lomeno 15, abychom zabránili fenoménu tzv. falešných eh, řidičů eh, OSVČ. Rada přijala všeobecné hlavní kroky v březnu v letošním roce a pevně věřím, že se nám podaří zajistit velký pokrok v této oblasti. Než ukončím svůj projev, tak bych také ráda zmínila směrnici o eurovinětě. Chtěla bych vám připomenout, že ministři dopravy už se dvakrát zabývali touto otázkou. Chtěla bych podpořit jejich cíle, nicméně jsou tady velké problémy, které se týkají politických, ekonomických a sociálních otázek. Potřebujeme více času, lepší průzkum, abychom mohli dospět eh, k závěrečnému stanovisku tohoto návrhu. Čili je dobré, abychom provedli celou řadu technologických studií a musíme výsledky těchto studií zvážit předtím, než vypracujeme poslední návrh. Co se týče oblasti životního prostředí, chtěla bych zmínit, že komise se zabývá návrhem emisí oxidu dusítku. Chceme tam začlenit také oblast letecké dopravy a obchodu eh, s emisemi. Návrh této směrnice se má týkat eh, poplatků za emise NO na letištích. Je důležité, aby tento návrh nebyl předložen příliš pozdě v rámci našeho předsednictví. Vážení poslanci, velice se těším na naši vzájemnou spolupráci abychom mohli prosazovat evropskou dopravní politiku, abychom zajistili další růst, vytvořili nová pracovní místa a zajistili lepší životní prostředí. Na závěr bych využila této příležitosti a zdůraznila, že to není vždy nová legislativa, která je důležitá pro naši práci. Je také důležité, abychom zajistili, že legislativa, která už je platná, kterou už máme, je skutečně implementována a efektivně naplňována. Zde se hrává velice důležitou úlohu komise spolu s jednotlivými členskými státy. Někdy jiná opatření mohou být stejně důležitá, mohou být efektivnější než samotná legislativa, například oblast bezpečnosti, kde využíváme nejrůznější typy různých opatření také dobrý přístup k samotné dopravě. To je velice důležité. Musíme mít eh, efektivní spolupráci mezi jednotlivými hráči, čili tady se hrává velice důležitou úlohu nejen Evropský parlament, ale i jednotlivé členské státy. Pane předsedo, nyní velice ráda odpovím na veškeré vaše dotazy a také doufám, že během švédského předsednictví budeme mít eh, více příležitostí, abychom dále pokračovali v diskusi o dopravě. Paní ministrině, mnohokrát děkuji za vaši prezentaci na naší dopolední schůzi. Nyní bych dal slovo prvním řečníkům, to budou nejdříve koordinátoři a potom další členové našeho výboru. Chtěl bych jenom připomenout eh, našem kolegům, abychom dali také možnost eh, paní ministrině, aby mohla odpovědět na vaše dotazy, takže musíme jí na to ponechat dostatek času. Jak víte, stal jsem se odborníkem na toto kladívko. Jakmile jim začnu mávat, tak to znamená, že máte urychlit svůj projev, takže maximálně se omezte na tři minuty. Takže začnu panem Grošem za EPP. Ne. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní ministrině, za prezentaci vašeho programu. Nejdříve vám popřejeme hodně úspěchů, začínáte pracovat eh, v období, které není zrovna nejvhodnější. Eh, je to období voleb, eh, je to období jmenování nové komise, čili říkám to proto ne, že bychom si zvykli na čekání, ale je třeba mít trpělivost vy jste ukázala některé hlavní body, které jsou důležité samozřejmě i pro nás. To je zejména otázka bezpečnosti, ITS jako celek. Protože máme málo času, tak to řeknu jednoduše. Co postrádám, je trochu více ambicí ve vašem programu, tak, abyste šli ještě více do budoucna, abyste řekli, že některé projekty, které v radě nebudou jednoduché, že je s pomocí parlamentu, já vás mohu ujistit, že tento parlament vždycky stojí rozhodně za předsedy rady, že byste je s pomocí rady chtěli, parlamentu chtěli posunout dopředu. Otázka euroveněty to je přímo skok do životního prostředí a já doufám, že Rada i parlament ví, jak důležité je mít jednotný názor či ne ale jde také o důvěryhodnost a jde o to, abychom nepřicházeli o čas, abychom naopak získali čas dalšími studiemi. Když jsme toto téma projednávali tady v parlamentu, tak parlament i země, které má, potřebují mít dostatek informací, s tím souhlasili, čili i toto téma je důležité. Další věc. Řekla jste, že všichni jsme samozřejmě v obtížné situaci v době hospodářské krize. Ale my jsme dnes hlasovali o rozpočtu. Nevím, jestli je to přímo vaše kompetence, ale pokud byste nám mohla pomoci pro oblast dopravy, protože i tam by to pro občany nebylo důvěryhodné, kdybychom hovořili o investicích do infrastruktury, o multimodální dopravě a přitom by rozpočtová linie se neustále snižovala, nebylo by to pro občany důvěryhodné. Není možné rozvinout infrastrukturu bez investic. Čili tady rovněž chceme požádat o nikoli vaše rozhodnutí, ale o vaši podporu. Řekl jsem, že otázka trvalé udržitelnosti, bezpečnosti, eh, multimodálních systémů, v tom vás podpoříme, pokud je o téma práv cestujících. Pokud se do toho tématu pustíte, tak uvidíte, že i tady občané zareagují velmi přímo. A myslím si ještě na závěr, omlouvám se, že tato rozprava není eh, rozsáhlejší, protože my chceme pracovat korektně, chceme zajistit korektní pracovní podmínky a musíme ale, pokud jde o práva zaměstnanců, rozlišovat mezi bezpečností a pracovními dobami, eh, mezi osovač a zaměstnanci a myslím si, že my jsme jasně ukázali, že bezpečnost je důležitá a pokud jsme kritičtější, tak to není otázka spochybňování bezpečnosti, spochybňování sociálních práv, to chci ještě jednou zdůraznit. Děkuji vám. Děkuji vám za to, že jste přišla a přeji vám hodně úspěchů. Děkuji. Pan Troj za socialisty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní ministrině. A chci říci, že vám nezávidím, protože toto období je pro předsednictví obtížné. Kolega Groš už se o tom zmínil. Přechod eh, k novému parlamentu, k nové komisi, možná k, ke smlouvě, k nové. Nicméně, tyto úvahy nesmí ovlivnit eh, běžný způsob práce rady pokud eh, dáme společná stanoviska do materiálů, která už byla v prvním čtení projednána parlamentem, tím mám na mysli dva materiály, které jsou důležité pro nás, bezpečnost v dopravě a trvalá udržitelnost. Vy jste teď eh, k návrhu kolegyně Ayali Sender neřekla nic, tam jde o zprávu, pokud, která se týká pře přestupků v přeshraniční dopravě, kdy to e, stíhání e, by mělo být umožněno i na evropské úrovni takovýchto přestupků. To zcela jistě bude mít dopad na bezpečnost dopravy a počet e, mrtvých. V Evropě máme stále ještě 40 tisíc mrtvých za rok z dopravy a tady musí mít rada vyšší cíle. A druhý materiál, který se týká trvalé udržitelnosti dopravy, a kolega už se o tom také zmínil, to je otázka eurovinety. Ve svém úvodu jste správně poukázala na to, že konference v Kodani bude velmi důležitá a je neoddělitelně spjata i s dopravou. Já ale musím bohužel konstatovat, že pokud eh, nebudeme mít eh, ambiciozní rozhodnutí, nevytvoříme dostatečné stimuly pro tento systém, potom tento úkol nesplníme. Externalizace interních nákladů je věc, která se projednat musí. Je to také otázka budoucnosti dopravního systému. I tady máme konkrétní materiál, který se zabývá touto budoucností a rada by měla po slovech konat. Jako frakce musím říci, že nám líto, že rada není schopna tady dosáhnout pokroku, čili tady bych vás požádal o trochu více ctižádostivosti. Musíme udělat víc, než jenom diskutovat o technologiích, Neměli bychom vsázet jenom na technologie. Možná, že byste k tomu mohla ještě něco říct. A na závěr mohu ještě oznámit, že ostatní materiály budeme sledovat pozitivně a kriticky, zejména jeden bod, o kterém se leta hovoří, je to financování bezpečnostních opatření na letištích. Doufám, že i tady budete schopni něco zrealizovat. Uh, Děkuji mnohokrát. Za liberály pan Starks, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně rady, děkuji vám za vaše expoze. Kolegové už se o tom zmínili. Eh, začínáte pracovat v době obtížné, ale pro parlament i radu je důležité, aby tyto práce pokračovaly a abychom se nenechali zmást věcmi, které se stanou ehm, mezidobí a které budou mít relativně malý dopad. Alespoň nás jako výboru se to tolik netýká. Rád jsem slyšel, že jste řekla, že potřebujeme jeden evropský dopravní systém. Od toho jsme ovšem na míle daleko zatím a je to velmi obtížný úkol, bude to obtížnější v radě než v parlamentu dosáhnout schody v této věci. Čili jsme tu proti radě a zjišťujeme, že je obtížné přesvědčit členský stát o tom, že potřebujeme jeden dopravní systém pro celou Evropu. Zmínila jste se také o tom, jak důležité je mít dobrý dopravní systém pro blahobyt a rozvoj Evropy je to otázka také, jak jste říkala, zjednodušení formalita administrativy, zejména v námořní dopravě. Já jsem zpravodajem pro eh, námořní prostor bez hranic, je to zejména otázka kabotáže pobřežní plavby, to, tam bychom rádi měli jeden systém, protože si myslím, že právě kabotáž, tedy pobřežní plavba, nabízí velké možnosti. To jsou vzdálenosti, kdy je možné používat lodě ekologicky, tak, aby nepoškodili životní prostředí. ITS má v tomto rámci prioritu pro vás i pro nás. My už jsme k tomu také udělali zprávu, prošla prvním čtením. Paní Jensen byla zpravodajka, bohužel tu dnes není, musela se vrátit do Kodaně. Ale ptám se, zda rada si myslí, že tady potřebujeme nejen koordinaci, ale také zákonodárství. To je odpověď, kterou od vás potřebujeme. Má se tady něco udělat v oblasti legislativy, pokud ano, ptám se, zda potřebujeme evropské zákony. Poté, co jsme udělali první čtení, tak se ptám, jestli vidíte tuto věc stejně jako my. Kolega Alkadrávy hovořil o eurovinětě tady bude obtížné udělat studie, protože je to spíš politická otázka. Je to spor mezi ministry financí a zbytkem světa. Ministři financí říkají, potřebujeme ty peníze, proto euroviněta, ale my jako parlament jsme jasně řekli, a je to naše právo, že výnosy z euroviněty musí být použity na krytí externích nákladů a nejenom na krytí rozpočtu a jeho deficitu. Otázka k bezpečnosti. Očekává Máme čtvrtý akční program v této oblasti a slyším, že komise má spoždění. Švédsko odvedlo vynikající práci v oblasti bezpečnosti dopravy. Můžete nám říci, vidíte nějakou možnost, aby Rada a parlament společně mohli popohnat komisi, abychom rychle dospěli k výsledku? Děkuji. Mnohokrát ještě další tři řečníci. Nyní pan Kramer, prosím. Také já chci srdečně poděkovat za vaše expoze jménem celé naší frakce. Vy jste tu popsala souvislost dopravy a životního prostředí a já říkám, bez mobility nezvládneme změnu klimatu, protože doprava zodpovídá za 30 všech emisí v Evropě a od eh, posledních letech neustále narůstala, zatímco v jiných oblastech průmyslu se investovalo do snížení. To znamená, že doprava v podstatě spotřebuje všechny úspory z jiných odvětví. Proto je také rozhodující ta euroviněta, protože máme neférovou konkurenci, máme tady eh, míto, které se vybírá a musí se vybírat. Euroviněta podle našeho návrhu je stále ještě velmi vzdálená od férové konkurence, proto nepotřebujeme studie. Máme tisíce studií, ale jde o politické rozhodnutí a když vy říkáte, že chcete počkat ještě na studie, tak se to vlastně odloží až k rukou k rukám vašich nástupců. Proto říkám, během vašeho předsednictví potřebujeme rozhodnutí o eurovinětě. My jsme v parlamentu, protože 60% investic jde na silniční dopravu a jenom 20% na železniční, tak jsme rozhodli, že chceme mít alespoň 40% na železnici. Můžete se zasadit o to, abychom to v radě prosadili, tak abychom měli určitou hranici, abychom investovali do toho správného odvětví. Pokud je o práva cestujících, na těch jsme se dohodli i s radou a ta začnou platit koncem roku. Ptám se tedy, jaké země tato práva, o kterých jsme rozhodli, nebudou realizovat do konce roku a zejména vím, že je to ve Švédsku problém, ve všech vlacích, do všech vlaků je možné brát kola a my jsme se dohodli na tom, že to bude i do vysokorychlostních vlaků. Ptám se, jestli se o to Švédsko zasadí. Bohužel jste zapomněla na Alpskou konvenci. Eh, Švédsko je daleko od Alp, ano, ale přesto jako předsednictví eh, v radě se musíte zasadit o to, aby Alpy měly svoji ochranu. Problém je také Gigalinerem. My jsme se rozhodli, když Gigaliner, Gigaliner to jsou ty obrovské dlouhé soupravy nákladě, nákladních vozů, máme studie, že 50 v Německu by bylo možné eliminovat, kdyby se to zboží z jednotlivých nákladáků přeložilo na ty soupravy. Uh, Nicméně to, co je dobré pro Německo, nemusí být dobré pro Evropu, takže se ptám, jak se na to díváte. Lodě jsou důležité, ale jenom pokud, jak říkal kolega, budou dodržovat emisní limity, protože lodě, které jdou na volné moře, většinou nesplňují emisní limity a pokud jde o Severní moře, ptám se, co tam budete dělat, pokud jde o železnici a železniční balíček, co se stane se státy, které nebudou implementovat celý balíček správně, zasadíte se o to, abychom měli férovou konkurenci i v této oblasti. A pokud jde o bezpečnost dopravy na silnici, to je jasné, je to důležité. Eh, vyslovíte se pro omezení rychlosti v celé Evropě. Německo je jedinou zemí, které nemá omezení rychlosti v Evropě. Zasadíte se i o to, abychom i tady pokročili. Děkuji, Michael, za ECR, pan Ziele. Děkuji. Děkuji za vaše slova, paní ministrině. Děkuji za priority, které jste tady naznačila ohledně logistiky v nákladní dopravě a ITS. Jsem velmi spokojen s tím, že práva cestujících v autobusové dopravě a také v železniční dopravě prošla a že od prosince budou platit. Pokud jde o směrnici o pracovní době, pokud jde o silniční dopravu, myslím si, že Švédsko skutečně bude potřebovat hodně úspěchů, aby se pokročilo v této věci, protože vy chápete ty periferní rozdíly lépe a dokážete je také lépe prosadit. A myslím si, že je to jiné než u států, které jsou v centru Evropy. Takže do toho vám popřeji hodně úspěchů. Pokud je o eurovinětu, já bych také přivítal větší ambice, tak aby rada pokročila rychleji, tak aby to schválení bylo možné také implementovat po třech letech budou mít členské státy možnost, eh, aby eh, po dobu tří let nebudou muset členské státy, budou mít možnost, aby to neimplementovali úplně tu eurovinětu. Eh, ono to nezní do posud moc logicky, ale pokud jde o Severní moře a Balt, vy jste se zmínila o transportních systémech. Pokud švédské předsednictví hovoří o tom, že určí strategii pro Severní moře tak, aby bylo čistší, aby se mohlo dynamicky rozvíjet. A osm z těch států, které jsou v oblasti Severního moře, je členskými státy EU a je tam také Rusko. A Rusko není členským státem. A myslím si, že švédské předsednictví by se nemělo zabývat pouze zákonodárstvím, ale vidět trans dopravu v této oblasti jako celek. Uvedu dva příklady. Vztahy mezi Litvou a Ruskem na silničci, tedy v silniční dopravě, byly obrovské konflikty, velké zácpy. V Lotyšsku například byly zácpy dopravní, stály tam nákladní vozy v kolonách a to vede k mnoha negativním dopadům a vztahy mezi Ruskem a Litvou byly kvůli celním otázkám nebo dopra- otázkám v dopravě značně napjaté a vede to ke zbytečným eh, tlakům v těchto státech. A další věc se týká také zahraniční politiky. V Severním moři se vyskytli piráti na ruské lodi. Já vím, že je to delikátní otázka, ale uh, pro eh, Lotyšsko, když se něco takového stane, je třeba to vysvětlit. Pro nás je to velmi důležité. Děkuji. Děkuji. A v neposlední řadě za GUE pan Kohlíček, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, se zeptat na několik takových drobností. Takže ve vodní dopravě, ačkoliv vím, že bylo Eh, rozdělení mezi Českou republikou a Švédskem v předsednictví, eh, že vnitrozemská doprava bude záležitost česká, zatímco námořní švédská. Chtěl bych, protože se za českého předsednictví v, tom, v té vnitrozemské dopravě moc nepostoupilo, se zeptat, eh, co uděláte pro rozvoj vnitrozemské dopravy. Konkrétně se jedná o Labe a o Dunaj a jeho přítoky splavné za druhé, v letecké dopravě, eh, jestli také se soustředíte na další postup programu SESAR, to je řízení letového provozu, protože tam jsou možné zajímavé úspory tou koordinací toho řízení letového provozu. Tam se v tom hodně postoupilo, čili kde tam máte eh, své ambiciózní jistě eh, připravené úkoly. Ve školení letců tam v poslední době bylo několik nehod, které zřejmě vyplývají z toho, že řada letců, řada pilotů eh, neumí plachtit. Eh, jakmile se jim zastaví stroje, tak prostě už to letadlo je pro ně neovladatelné. Pokud eh, ten letec, ten pilot nemá praxi z bezmotorového létání, tak prostě to skončí jako francouzské letadlo, které se ztratilo nad Atlantikem. Takže jestli v tomhle chcete udělat nějaký krok dopředu, protože tady zřejmě je nějaká mezera ve školení eh, nových pilotů zejména. Eh, potom, eh, jak postoupíte v Open Sky Agreement se Spojenými státy? Tam se rozjíždějí jednání na druhém Open Sky Agreementu, takže v tomhle to jsem neslyšel nic. U železniční dopravy. Jak předpokládáte, že za vašeho předsednictví postoupí systém ERTMS, tedy za druhé sjednocování předpisů bezpečnostních, protože tam máme 27 předpisů stále a eh, bylo by třeba je eh, rychleji sjednocovat. U silniční dopravy. Eh, tam zřejmě je nutno zlepšit školení řidičů, zejména u kamionů a u autobusů, protože řada nehod, například na přejezdech, je právě tím, že ti řidiči jsou neskušení. Včetně zvláštních podmínek pro nové řidiče. Kritické postavení řidičů malých nákladních aut, ano? Agentury, budete pracovat na delimitaci činností nebo spíš snahu veškeré činnosti koncentrovat do jedné agentury? Máme čtyři agentury. Eh, poslední otázka. Integrované systémy dopravy a inteligentní systémy. Eh, počítáte samozřejmě, doufám, se systémem Galileo. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. Paní ministrině, já si myslím, že je tady pár věcí, na které byste mohla zodpovědět, takže pokud byste tedy mohla odpovědět na první kolo našich dotazů, prosím. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych eh, poděkovat za veškeré důležité eh, dotazy. Chtěla bych eh, poděkovat za vaši práci. Pochopitelně ve švédském předsednictví budeme mít eh, velké výzvy a na tomto prvním zasedání chcete, abych eh, řekla, eh, jaké jsou naše ambice, ale pochopitelně všichni víte, že to je velice obtížné. Takže pan Groš a i ostatní řečníci, pan Kdany, Všichni jste zmínili, že bychom měli být ambicioznější, že bychom neměli stagnovat, především v těch obtížných oblastech, které musíme řešit během podzima. A já bych chtěla zdůraznit, že máme nesmírně vysoké ambice. Chceme dosáhnout našich cílů, a to v nejrůznějších oblastech, a z tohoto důvodu chceme jít do velkých podrobností v těch jednotlivých oblastech právě díky našim vysokým ambicím. Chceme vše řešit velice konkrétně a podrobně. Chceme totiž dosáhnout konkrétních výsledků. A já doufám, že obě naše instituce mohou odvést velký kus práce, abychom právě těchto výsledků mohli dosáhnout a tyto výsledky budou uvítáni všemi. Pochopitelně otázka dopravy. Eh, vyvíjíme velké úsilí, abychom zapojili jak Evropský parlament, tak všechny zainteresované strany. Děláme to, protože stojíme před velkými výzvami. Jednak je to ekonomická krize, opět v rámci švédského předsednictví se musíme zaměřit ne na ekonomickou krizi, ale i na otázky klimatu, především v předvečer kodaňské konference. Musíme tedy zajistit správné volby v oblasti dopravy, abychom mohli vytvořit pracovní místa v, té, v tomto sektoru a ta otázka vytvoření pracovních míst je nesmírně důležitá. Nemáme harmonizovaný systém dopravy v Evropské unii a to má negativní dopad na podnikání, na vznik nových pracovních míst a pochopitelně tímto negativně ovlivňuje i situaci dopravních podniků a společností. Pan eh, Groš se zmínil o nákladní dopravě. My se na to velice soustředíme, chceme vzít v úvahu to, že vytvoříme dobré podmínky, aby lidé měli přístup k dostatečné mobilitě. Ale to musíme zvážit také ve světle toho, že v sektoru dopravy působí celá řada malých a středních podniků, kteří mají odpovědnost za přepravu lidí, čili musíme tuto rovnováhu zajistit. Pan Karanovi nanesl otázku přeshraniční dopravy a nejrůznějších dopravních zácp, že jsem se nezmínila o tomto problému. V tomto kontextu je důležité říci, tak jak už jsem již uvedla, že chceme zajistit lepší dopravní bezpečnost v rámci Evropské unie a opět je důležité, aby všechny členské státy podpořily návrhy, aby pochopili význam a důležitost právního nástroje. Máme tady problém například s právním základem. A pokud Lisabonská smlouva vejde v platnost, tak by nám to velice usnadnilo situaci. Nicméně i v tomto ohledu máme velice vysoké ambice, ale musíme v první řadě probrat to otázku právního základu. Ale pevně věřím, že tento problém bude možné vyřešit. Dále otázka eurovinět. O tom se zmínila celá řada řečníků. pan Síle, pan Kohlíček, pan Susteč. Opět Opět je to moje ambice, abychom v těchto oblastech, no v této konkrétní oblasti, dosáhli výsledku. Je tady celá řada členských států, které mají celou řadu otázek, ptají si, jestli je to vůbec užitečné, jestli je to dostatečně efektivní z hlediska nákladů, jestli to není příliš drahé a jestli to bude mít eh, žádoucí účinky. Jestli díky tomu eh, snížíme negativní dopad na životní prostředí. Takže já to beru nesmírně vážně, protože vím, že komise pracuje na simulaci různých eh, scénářů, aby osvětlila otázky, které byly vzneseny celou řadou členských států s ohledem na eurovnětu a je důležité, aby komise byla schopná odpovědět na tyto konkrétní dotazy. Čili to budeme řešit v rámci našich pracovních skupin na radě. Myslím si, že je důležité poskytnout obšírnější odpověď na euroviněty. Musíme mít efektivní silniční dopravu a to je velice úzce propojeno s touto otázkou. Pochopitelně musíme mít kapacitu na našich železnicích, která zajišťuje velký objem nákladní dopravy a to bychom měli spolu řádně prodiskutovat. Takže s ohledem na naše cíle, na naše nástroje, měli bychom zajistit efektivnější dopravu, jednotnější dopravní systém. Takže to zmiňoval pan Kramer. Musíme vycházet z dohody, která vznikne v Kodani. je tady těch 30 eh, emisí a to je také nedílná součást mých eh, snah eh, v oblasti dopravy. To je náš cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout. Musíme zajistit určitou harmonizaci mezi jednotlivými způsoby dopravy a vzájemně je koordinovat. Tím zajistíme naplnění těchto cílů. Ráda bych konkrétně odpověděla na otázku těch nadměrných nákladních vozů. Ve Švédsku tyto velké nákladní vozy máme, ale ne, budeme pochopitelně požadovat eh, po ostatních členských státech, aby zaváděli um, jejich provoz. Ale pokud eh, vás to zajímá, pokud byste chtěli vidět, jak eh, to funguje ve Švédsku, tak byste měli možnost si to vyzkoušet. Mohli byste řídit, například zkusit si řídit tyto velké nákladní vozy a uvidíte, že používáním těchto nadměrných nákladních vozů se nám daří snížit celkový počet nákladních vozů na silnicích. Je zde určitý národní proces, který probíhá. Na Dále balská strategie po Baltii. Takže námořní strategie v Pobaltí je, abychom zajistili efektivnější dopravu. Je velice důležité, abych právě tato strategie zajistila dobré fungování, abychom zajistili fungující koridory mezi západem a východem, abychom mohli vytvořit soudržnou Evropskou unii a efektivnější zajištění dopravy mezi západní a východní části Evropské unie. Otázka pana Kohlíčka, například Cezar. Odpověď zní, že sledujeme vývoj tohoto projektu velice bedlivě a nachází se ve vývojové fázi. pokud ten proces dosáhne toho žádoucího stádia, tak rada přijme své rozhodnutí. Není otázka letů a dopadu na životní prostředí, čili letecká doprava. Máme zde určitou zkušenost. Ehm, toho létání bez motoru kdy lidé eh, přistávají na zelených eh, plochách, čili máme zde určité školení a v rámci Sezaru bychom mohli zajistit eh, všeobecnější uplatňování těchto technik plachtění. Čili dále vyjednávání mezi USA a Evropskou unii. Bude se to konat v říjnu a chtěla bych zajistit pokrok ve vyjednávání s USA. Dále otázka vnitřních, vnitrostátních vodních cest. České předsednictví zahájilo tuto oblast a vlastně Česká republika za tuto oblast bude zodpovědná ještě i během švédského předsednictví, ale v tuto chvíli nemáme žádný konkrétní úkol, který bychom měli řešit v oblasti vnitřních vodních cest. Pochopitelně eh, se to týká ale práv pasažérů, kteří eh, se pohybují nebo využívají vnitřních eh, vodních cest. Vnitrostátní, pardon. Děkuji. Mám tady sedm členů, takže bych požádal, abyste se všichni omezili na dvě minuty maximálně během svého projevu, aby Potom paní ministrině měla minimálně pět minut na odpovědi. Nejdříve má slovo paní Devera. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také paní ministrině za to, že přišla a vysvětlila program švédského předsednictví. Mám otázky, které se týkají letecké dopravy. Za prvé, financování bezpečnosti letecké dopravy. My v parlamentu máme pocit, že by to neměli platit pouze cestující, ale podílet se na tom i společnosti. Chtělo by švédské předsednictví dojít ke společné pozici k tomuto textu do konce roku? Bezpečnost dopravy je předmětem i další otázky. Během minulých měsíců jsme se setkali s tragickými nehodami v letecké dopravě a následně komise připravuje text, o vyšetřování těchto nehod, který by měl být předložen na podzim. A zajímalo by mě, jestli předsednictví bude považovat tento text jako prioritní. A dále. V tomto výboru se zabýváme směrnicí o ITS a to velmi intenzivně. Jednalo se nám hlavně o to, abychom měli systém, který by platil pro všechny společnosti, které fungují v Evropě abychom tedy jenom nepenalizovali evropské aerolinky a vyhnuli se pokřivení hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že v listopadu budeme mít konferenci v Kodani, chystá se Evropa navrhnout, aby se diskutovalo i o letecké dopravě na celosvětové úrovni, což by následně umožnilo spravedlivé rozdělení zodpovědností za emise CO2 mezi všechny aerolinky, aniž by evropské aerolinky musely všechno dělat sami. Děkuji paní Ayala Sender, prosím. Zase na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se eh, to vměstnat do dvou minut. Kolega, jsem tady, jsem tady, paní ministrině, přímo před vámi. A kolega El Chadravi už o této věci hovořil. A jsem zpravodaj otázkou a má zpráva se týká přeshraniční aplikace pokud. A moje země činila velké problémy s právním základem a ráda bych se zeptala, co chcete dělat v této oblasti. Z vašeho projevu vyplývá, že Švédsko má velký zájem na silniční dopravě, ale musím říci, že nebudeme mít, nebudeme důvěryhodní, pakliže se v této oblasti něco nestane. Pokud prostě budeme říkat, že chceme v této oblasti něco dělat a pak se objeví konkrétní legislativa, která se týká těchto běžných přestupků, které jsou běžné v 27 členských státech a vaše země, bude dělat velký problém. Já doufám, že během vašeho předsednictví tyto překážky budou odstraněny. Pomůže nám rada i v oblasti mobility ve městech? Zdá se, že evropští občané trpí, s dopravními pro, trpí dopravními problémy ve městech. A máme skvělý příklad právě třeba ve štokomském systému. A možná bychom mohli i v této oblasti dosáhnout pokroku. Co se týče trvalé udržitelnosti, souhlasím s kolegou El co se týče eurovinety. Uh, Především v době krize si myslím, že potřebujeme být opatrní, ale tady v této oblasti bychom měli být rozhodnější. Především v zemích jako Španělsko, kde máme prostě dost železnic a ty železnice ale ty vlaky musí stavět na hranicích. Takže dosti těžko se potom překládá náklad a námořní dálnice, to je pořád ještě um, ne zcela úplně realizovaná oblast. A potom další přeshraniční otázka. Co se týče plánu na obnovu evropského hospodářství, komise se snaží zlepšovat financování transevropských sítí a chci se zeptat, jestli švédské předsednictví v této oblasti pomůže. Co se logistiky týče, tak to je oblast, která vám jde velmi dobře. A možná bychom mohli začít diskutovat efektivitu logistiky. Zatím jsme hovořili o energetické účinnosti, ale ve Švédsku máme firmy typu IKEA, které se snaží převádět logistiku spíše na železnici ze silnic. Lidé prostě musí vědět, jak Švédsko může v této oblasti být příkladem. Děkuji. Pan Kurucekos, prosím. Děkuji, pane, předse, pan, pane předsedo, děkuji paní ministrině. Chceme vám popřát hodně úspěchů ve vaší obtížné práci. Doufáme, že naše spolupráce bude dobrá. Myslím si, že bychom si přáli od vás ambicioznější program, ale na straně druhé víme také, jaké potíže v tuto chvíli jsou. Slyšeli jsme, že pro vás je důležitá zejména bezpečnost, v, zejména v letecké dopravě a ukazuje se, že je mojí povinností informovat vás o eh, nepotěšující události z minulých dní. 31. srpna paní ministrině cestující letu olympijských aerolinií což je, eh, a bylo to na řeckém vnitrostátním letu, zjistili, že 30 metrů od jejich letadla eh, prolétlo turecké vojenské letadlo. Bylo to skutečně natěsno. Nestalo se nic moc, ale není to ojedinělá událost a je to výsledek tvrdohlavé nebo tvrdošíné turecké politiky, která neumožňuje předkládat letové plány vojenských tureckých letadel což je pro lety z Aten do jiných částí Řecka velmi nebezpečné. Je to otázka politického systému a bezpečnosti v letecké dopravě. Bezpečnost je jednou z nejvyšších priorit Unie. Naštěstí eh, to tak vidí komise, parlament i náš výbor. A proto chci toto téma tady nakousnout a Chci se zeptat, zda o tom případně promluvíte také v radě, zejména když budou jednání s tureckými kolegy. A pokud jde o e, zprávu o pokroku Turecka, až se bude dělat, tak bych byl rád, kdyby se bralo na vědomí to, co jsem řekl. Prosím, pan Vandel. Mevrouw minister, ehm, Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině. Dovolte mi jedno konkrétní téma a chci požádat, abyste na něj zareagovala. Jde o harmonizaci zákazu jízdy v Evropě, což odpovídá přesně cílům švédského předsednictví, když jde také o lepší úpravu pro životní prostředí a sjednocení vnitřního trhu. V Evropě jsou katastroficky odlišné eh, zákazy jízdy pro nákladní dopravu na silnici a eh, spedicím a přepravcům to dělá velké potíže, aby plánovali správně trasy, čili zatěžuje to navíc životní prostředí. Možná, že byste se tomuto tématu měli konkrétně jmeno, věnovat. Jde zejména o Německo. Německo má jasný kurz, protože tam je zákaz jízdy nákladních aut v neděli. Německo je v Evropě e, důležitou zemí pro silniční dopravu. Tudy vlastně jede z východu na západ a z jihu na sever většina nákladů a přitom v neděli nesmí nákladní auta jet. Čili možná, že by se to dalo použít jako eh, příklad pokud vezmeme německý vzor jako evropský, potom pro všechny členské státy a v neděli můžeme chodit do kostela. Eh, byl bych rád, kdybyste mi na to odpověděla. Pokud jde o eurovinětu, tak nám jde o to, aby více lidí jezdilo vlakem a aby více nákladů jelo vlakem. Zní to dobře. Ale chci říci, že bychom měli také převést dopravu na vodní cesty. Děkuji. Děkuji. Pan Koch, prosím. Děkuji vám, paní ministrině. Podle mého názoru, tady, tady jsem, podle mého názoru máte ctižádostivý a ambiciozní program, protože nejde o množství zákonů, ale jde o kvalitu. Nejde o kvantitu, ale o kvalitu a to v tom vás podpoříme. Dvě věci jsou důležité a chci vás požádat o podporu o, v případě ECOLu, což je ten nouzový systém volání. Potřebujeme trochu tlaku, abychom to prosadili. A za druhé, Pomozte nám, abychom zůstali výborem pro dopravu a turistiku, tak, abychom vybudovali evropskou identitu i v oblasti turistiky. Děkuji. Děkuji, pane Vendes Pascal, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také paní ministrině za to, že mezi nás přišla a za její projev. Musím říci, že váš projev byl z politického pohledu naprosto dokonalý, ale myslím si, že byl trochu obecný. Uvědomuji si, že ale těžké hovořit příliš konkrétně, že předsednictví je v podstatě takovou štafetou. Štafetu jste, dost, štafetu jste dostali před chvíli a vy ji potom předáte dalšímu. Takže Souhlasím s tím, co jste říkala o tom, že je potřeba, abychom tady postupovali společně. Nicméně, pokud dovolíte, tak pár obecných poznámek. Za prvé, v radě neexistuje zhoda v oblasti eurovinety a existují také obrovské rozdíly názoru i v této sněmovně, takže proto si myslím, že by bylo dobré příliš tady nehovořit o budoucnosti tohoto programu, protože zdá se, že ještě existuje pořád řada problémů. Španělsko s tím má problém, to všichni víte. Španělská vláda s tím má problém a já s tím souhlasím jako bývalý ministr zodpovědný za infrastrukturu. Další věc. Pokusme se dotáhnout do konce to, co už jsme udělali. Jak daleko se chce Švédsko dostat s dotažením předchozích akcí předchozího předsednictví během tohoto roku a spolupracovat se španělským předsednictvím. Před pár dny se ve Stokholmu setkal švédský a španělský premiér a zajímalo by mě, jak vypadají v této oblasti vaše plány. A v neposlední řadě si myslím, že by bylo velmi dobré, aby jste zdůrazňovali ekologicky efektivní ekonomiku. To děláte, to je velmi dobře. Chci se ale zeptat, jak to vypadá s evropskými dopravními sítěmi. Jak se budete snažit překonat obrovské problémy, které existují v přeshraničních oblastech při dosahování účinnosti těchto sítí, tak, aby zde existoval skutečný vnitřní trh? Děkuji, pane předsedo, děkuji paní ministrině za vaši prezentaci. Zmínila jste několik věcí, které, z mého, které podle mého názoru byly velice důležité, jak říkal kolega de Grandes. Před nějakou dobou jsem byla ministriní dopravy a v té době došlo k letecké nehodě, Jednalo se o letadlo Spanner v Barajas. A následně chceme změnit evropskou směrnici o vyšetřování nehod. A nejdůležitější částí celé této snahy jsou pochopitelně závěry těchto vyšetřování. A chtěla bych říci, že španělský vyšetřovací orgán předložil předběžnou zprávu se sedmi doporučeními, které se týkají jak evropské agentury, tak americké agentury ICAO. A já doufám, že tato doporučení budou provedena. V této souvislosti doporučujeme například, aby orgány zodpovědné za bezpečnost měli k dispozici seznam cestujících v konkrétním letadle. Samozřejmě, že to nemá dopad na samu nehodu, nicméně umožňuje to efektivněji pracovat s rodinami, když dojde k takovéto nehodě, protože v tomto případě vlastně nám trvalo 8 hodin, než jsme dostali dostatek informací a mohli to sdělit rodinám cestujících, kteří byli na let- v tomto letadle a že by asi bylo jednodušší, kdyby tyto údaje a měly orgány, které jsou zodpovědny za bezpečnost, spíše než jenom dané společnosti. A teď ta černá listina. Já vím, že existuje návrh v této oblasti. Myslím si, že by to bylo dobré, chceme-li se vyhnout nehodám v budoucnosti. Paní Lichtenberg, prosím. Děkuji. Jenom pár připomínek. Ráda bych se vás zeptala, jestli máte záměr pracovat v oblasti práv cestujících v případě takových událostí jako, ne, nebyl to vyloženě Air Berlin, ale další, teď Sky Europe to byla, ano, další krachující letecká společnost. V podstatě klienti vlastně nemají vůbec žádnou možnost vymoci si nějakou kompenzaci. A teď k těm gigalinerům. Já si nutně nemyslím, že ten váš postoj byl koncensuální. Myslím si, že bychom měli udělat to, co chtěl výbor pro dopravu po komisi, tedy abychom vyhodnotili sociální a politické náklady, které zaznamenají členské státy při um, adaptaci infrastruktury pro tyto meganákladní vozidla. A ráda bych se zeptala, jestli v této oblasti máte nějaké plány. A za další, co se týče Alpské konvence, můžete prosím odpovědět, zatím jste tak neučinila. A co se týče eurovinety, tak byste doporučovala dalších 15 hodnocení dopadu a to by pouze prodloužilo implementaci, potřebujeme politické rozhodnutí. A teď, co se týče harmonizace zákazů, tak tam si myslím, že bychom měli mít určité minimum a nikoli harmonizaci, protože pak, když bychom měli harmonizaci, tak by to zrušilo zákazy, které vycházejí z regionálních a specifik, jako třeba zákazy během v noci anebo během dní, kdy je intenzivní provoz turistických důvodů. Takže spíše dosáhnout určitého minima, než harmonizovat maximum. Děkuji, paní ministrině, máte slovo. Tak Děkuji. To byla spousta otázek. Možná budu také odpovídat trochu déle. Ráda bych začala s otázkou bezpečnosti leteckého provozu. My o tom začneme vyjednávat během svého předsednictví. A to jsem zmínila ve svém úvodním projevu. A součástí této snahy je že je potřeba, abychom dostali návrh ve správnou chvíli, tak abychom se opravdu mohli vyrovnat s touto oblastí. A týká se to harmonizace postupu pro vyšetřování leteckých nehod. A dále co se týče obecní letecké dopravy, a práv na obchodování s emisemi, tak my jsme se rozhodli pro určitý systém obchodování s leteckými emisemi. Probíhají globální diskuse a v těch využijeme ekonomických nástrojů. A Evropská unie už to konec konců dělala. A naším cílem bude, abychom, pokud to bude možné, se dohodli na nějaké globální úrovni. S tím ale, že využijeme postupy, kterých už se Evropská unie držela v minulosti. A teď k postizích za dopravní přestupky přes hranice. Jak jsem říkala, probíhají diskuse o právním základu. A to musíme respektovat. Ale také vzhledem k tomu, co jsem říkala dříve, Musím připomenout, že pakliže vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a já v to doufám, tak se to celé vyřeší. Ráda bych ale zdůraznila, že existuje zhoda na tom, že je to potřeba, diskutuje se o právním základě, o tom, pod jaký pilíř to spadne, ale doufám, že to bude všechno vyřešeno s přijetím Lisabonské smlouvy. Paní Alessandra také hovořila o další věci a to, TNT, to je výraznou prioritou švédského předsednictví. Potřebujeme dobrou logistiku, a umožníme, aby doprava byla efektivní, levnější a aby se snižovaly emise CO2, což chce i toto odvětví. V podstatě o to se jedná v projektu TNT, které, který probíhá. A během švédského předsednictví proběhne konference, k TN, TNT a obecně v přeshraniční dopravě. Také jste odkazovala k jedné švédské firmě a já si myslím, že je opravdu potřeba tady do toho zahrnovat průmysl. Chceme-li dosáhnout efektivnější dopravy za co nejnižších nákladů a s co nejnižšími emisemi. A práce, která probíhá, je v této oblasti určitě pozitivní. Je to určitý základ, na kterém stavíme budoucnost evropské dopravy. A přitom si uvědomujeme, že evropský dopravní sektor musí být zapojen do analýzy, která vytvoří podklady pro další diskuse, které začnou během předsednictví. Dále pan Krácakos mluvil o bezpečnosti, bezpečnosti cestujících a je velice důležité, abychom pro toto vytvořili vhodné podmínky. Já se budu snažit na to tlačit, tak abychom dospěli k dohodě týkající se práv cestujících. Je totiž důležité, abychom měli pro všechny lepší přístup a zlepšenou mobilitu. Pan Balder se ptal na harmonizaci um, ehm, dopravních zákazů. Značná část z této oblasti se rozhoduje na národní úrovni. A bylo tady také zmíněno, že existují regionální rozdíly v různých eh, poplacích za, eh, za dopravní zácpy a za znečišťování životního prostředí. To spadá do národní odpovědnosti. A ráda slyším, že i pro vás je důležité, zdůrazňovat kvalitu a nikoli množství. Co se ITS týče, tak to je zajisté důležitou součástí snahy vytvořit obecně lepší podmínky pro ekologicky efektivnější hospodářství. A chceme využít moderních technologií to je součástí celého tohoto balíku. Potom také zazněla otázka. Byl to pan Luis Pasqual, který položil, pokud se nepletu, která se týkala spolupráce s dalšími zeměmi. Tady bych ráda zdůraznila, že švédské předsednictví pracuje v rámci 18-měsíčního programu, takže pochopitelně spolupracujeme s Francií a Českou republikou, kteří chtějí, aby tato práce probíhala kontinuálním způsobem. Tato kontinuita bude také vhodná z toho důvodu, že bude jednodušší spolupracovat i s Evropským parlamentem, což určitě je má ambice. Znamená to, že řada iniciativ, které probíhají během našeho předsednictví a jsou zacíleny do budoucna, budou přebírány španělským předsednictvím. Spolupracujeme s nimi a chceme, aby tento dialog zůstal nepřerušen. Pane předsedo, já se omlouvám, že mluvím takto dlouho ale otázek bylo opravdu hodně. Paní Alvarez se ptala na nehody. Pochopitelně je mi velmi líto, že došlo k těmto tragickým nehodám. A pracujeme intenzivně na základech pro vyšetřování těchto nehod a budeme na tom pracovat i nadále. Pane předsedo, myslím, že se mě snad podařilo probrat alespoň většinu otázek, které tady zazněly. Respektive ještě tady byla otázka týkající se dopravy ve městech. Komise řekla, že chystá na podzim sdělení k této oblasti a na toto sdělení čekáme. Až poté budeme moci rozhodnout, jak budeme v této oblasti postupovat. Děkuji. Děkuji. Ještě chcete něco říct o té alpské úmluvě? Eh, absolut, eh, Rudförande. ordförande. Eh, som jag ano, pochopitelně, jak už jsem říkala předtím. Národní práce postupuje v oblasti Alpské umluvy a všechny země, které jsou součástí Alpské umluvy, to řeší ve své národní působnosti. Děkuji mnohokrát, paní ministrině za váš příspěvek, je jednak eh, za váš projev a také, že jste odpověděla na dotazy ze strany našich poslanců. Těším se na naše další setkání za několik týdnů v krásném městě Štokholmu, ale zatím bych vám chtěl moc poděkovat, že jste přišla na půdu našeho výboru a velice se těšíme, že během švédského předsednictví s vámi budeme moci nadále spolupracovat. Děkuji. Kolegové, dáme si pětiminutovou přestávku. Colleagues, Kolegové, prosím, posaďte se, budeme pokračovat v našem programu. Colleagues, second polite Druhá zdvořilá žádost, abyste se posadili. Třetí žádost už nebude tak zdvořilá jako ty první dvě. Mr. Kolicek. Takže zahájíme. Pokud eh, chcete vést eh, své osobní hovory, tak prosím to dělejte venku. Myslím, že tady máme zástupce z komise. Done it twice already, uh, Jackie. Okay. Right. Dobře tedy. Děkuji. Dalším bodem na našem programu je výměna názorů se zástupci Evropské agentury pro bezpečnost letectví EASA s výkonným ředitelem EASI, s panem Gudu, Vidím ho po mé pravici. Dovolte mi, abych uvedl tento konkrétní bod na našem programu. Chceme hovořit se zástupci všech agentur, chceme si pozvat výkonné ředitele za několik týdnů a sem dorazí vaši kolegové z agentury pro železnici, z EMSI. Takže vy jste ten, který nás dostane do nebes v rámci toho co cvičení, budete jedním z prvních a jak asi dobře víte, máme tady celou řadu nových poslanců, kteří možná ani nevědí, co je konkrétně vaším úkolem ve vaší agentuře, čili bych vás požádal, abyste udělal 15-minutovou prezentaci a potom bych požádal naše členy, aby vám položili otázky. Chtěl bych vám moc poděkovat, že jste dostavil naši schůzi a nyní bych vám rád předal slovo. Mohl by si pan Guru sednout za předsednický stůl? Já si myslím, že by to bylo na místě. Pane Guru, byl byste ochoten jít na pódium? Já si myslím, že paní Foster chce ocenit vás pohledný vzhled. Jeden z důvodu, proč jsme ji nepřizvali, že jsme tady měli zástupce švédského předsednictví, neměli jsme čas tady poklidit, ale prosím, prohodili jsme láhve, všichni jsou spokojení. Prosím, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych vám poděkovat za pozvání jsem velice poctěn. Dámy a pánové, pochopitelně, jako vždy, je pro mě velikou ctí, že mohu pohovořit ke členům vašeho výboru. Jsem velice vděčný za vaše pozvání a vidím tady celou řadu známých tváří, ale vím, že zde jsou také noví členové ve vašem výboru, kteří se ještě nezúčastnili našeho velice plodného dialogu dialogu mezi naší agenturou a Evropským parlamentem. Jsem velice vděčný výboru pro dopravu za veškerou dopravu, eh, kterou poskytuje naší agentuře. Jsem velice vděčný za veškerý zájem, který projevujete o naší práci a za to, že se zasazujete o zlepšení bezpečnosti letecké dopravy v Evropě. Chtěl bych se zaměřit především na aktuální témata, témata, která jsou zajímavá pro Evropský parlament a také témata, kde se hrává parlament důležitou úlohu. Takže, než se dostanu k prvnímu aktuálnímu tématu, měl bych říct možná pár slov o našich zaměstnancích, o rozpočtu, jak vypadá situace v naší agentuře. Pochopitelně zdroje jsou vždy zásadní. Takže když se podíváme nejdřív na naše zaměstnance. Naše agentura, jak dobře víte, sílí v Kolíně, má dohromady okolo 500 lidí, kteří přicházejí ze všech členských států. Většina našich zaměstnanců je zaměstnána na dobu určitou. Do konce roku 2010, doufám, budeme zaměstnávat více než 600 zaměstnanců, čili očekáváme ještě nárůst stavu. Důležitá věc, kterou bych rád zdůraznil, měli jsme, nebo máme dvě zastoupení v zahraničí. Jedno je ve Spojených státech amerických a druhé v Číně, v Pekingu. Zástupci těchto agentur budou Eh, najít na několik let a budou přítomni v těchto koutech světa, kde je letecká doprava velice důležitá. Když se podíváme na náš rozpočet, tak celkový rozpočet pro rok 2009 je 125 milionů, v roce 2010 se má navýšit na 137. Tři čtvrtiny tohoto rozpočtu jsou z poplatků, které platí samotný sektor a zbytek našeho rozpočtu je z komunitárního rozpočtu, z komunitárních prostředků. Jedna věc, kterou jsem zdůraznil i při poslední návštěvě vašeho výboru, myslím si, že v tuto chvíli máme adekvátní finanční zdroje, abychom mohli náležitě pracovat, abychom mohli naplňovat naše úkoly. Ale víte, že naše úkoly se neustále rozšiřují a k tomu se za chvíli vrátím. Musíme zajistit, aby ze střednědobého i dlouhodobého hlediska agentura měla neustále prostředky, které potřebuje, aby mohla naplňovat i ty nové úkoly, které byly určeny. Tím se dostávám k rozšíření našich kompetencí. První rozšíření, které již bylo odhlasováno, představuje nové úkoly v oblasti letecké dopravy, jednak poskytování licencí a také operátorů ze třetích zemí. v rámci navrženého harmonogramu rozšířených kompetencí jsme dokončili veškerou práci, kromě těch operátorů ze třetích zemí. Návrh nařízení vychází ze stávající legislativy společenství EUOPS. Zde bychom měli postupit velice rychle, abychom mohli zmírnit maximálně dopad nové legislativy na všechny zainteresované strany. Co se týče časového omezení letů, nyní Rada a parlament zadali naší agentuře vědeckou studii, která se týká časového omezení letu a výsledky této studie vyvolaly nesmírně silné reakce, především v samotném leteckém průmyslu na straně pilotů, dokonce si někteří stěžovali eh, komisaři Tajanimu. V tuto chvíli chceme zohlednit výsledky této studie v našich dalších návrzích na regulaci jednak ve spolupráci s komisí i se zainteresovanými stranami. Zároveň pracujeme na zřízení rizika únavy posádek. E, řešíme to v rámci ICAO a také e, prostřednictvím americké agentury FAA. Myslíme si, že operátoři by zcela jistě tento systém řízení rizika únavy e, posádek měl být zakomponován do celkového systému řízení bezpečnosti. Naše agentura si vždy velice uvědomovala, jak je letecký provoz důležitý pro Evropu. Chceme zajistit například snížení administrativního břemena, aniž bychom ohrozili bezpečnost. Co se týče eh, koncepce lehkého letounu, tak to je jedním z takovýchto příkladů. Dále eh, Máme další projekt, který se týká amatérských pilotů a jejich licencí, čili i v této oblasti jsme velice aktivní. Nyní se dostávám k druhému rozšíření našich pravomocí, kdy konečný text bude vydán během několika týdnů. Takže, jak jsem zdůraznil, jedná se o druhé rozšíření našich působností. Týká se to především řízení leteckého dopravu, provozu a práce letišť. Tady jsme odvedli základní práci, spolupracovali jsme s Eurokontrolem, ale co se týče harmonogramu, tak ten je velice ambiciozní. Celkově, co se týče prvního i druhého rozšíření našich pravomocí, tak musíme zajistit zavedení důležitých opatření. To je důležitá podmínka, aby eh, tyto pravomoci mohly být naplňovány. Pochopitelně spoleháme na vaši pomoc a věřím, že o těchto otázkách se budeme podrobně bavit i dál. Nyní bych se rád dostal k jednotlivým aktuálním tématům, které se týkají především bezpečnosti leteckého eh, provozu a nejdříve pohovořím o eh, bezpečnostním zařízení pro děti. Vím, že to zajímá celou řadu vašich poslanců, celé jistě rodiče, eh, kteří je jezdí nebo létají s dětmi a došli jsme k následujícím závěrům. Neexistuje nějaký mezinárodní standard, jakým způsobem používat eh, bezpečnostní prostředky u dětí. Tím pádem máme možnost určité volby, eh, když se dostáváme k různým navrženým řešením, většina členských států používá takový ten přídatný eh, bezpečnostní pás, eh, který je používán u dětí mladších eh, dvou let. Nezaznamenali jsme žádný závažný problém, například statisticky to vypadá velice dobře, naštěstí tady nebylo příliš mnoho nehod, ale i těch několik nehod poukázalo na to, že to není nic nebezpečného. Je tady návrh používání dětských sedaček, že tyto sedačky by mohly být výhodné, čili agentura by se na to měla podívat a měla by povolit používání těchto sedaček, pokud to budou vyžadovat rodiče. Čili naše agentura už certifikovala jednu takovouto sedačku, která byla vyrobena, která je používaná na evropských linkách. Požadujeme aby eh, byly vytvořeny nové prototypy, které bychom dále certifikovali. Měli bychom jasně poskytnout eh, informace provozovatelům, jaké sedačky by měly používat a žádáme také o jednotlivých leteckých společností, aby nás informovali, jaké prototypy sedadel a sedaček používají. Dále, když se podíváme na naše partnery FAA a ICAO, tak eh, chceme s nimi projednat, jakým způsobem zajistit bezpečnost dětí na globální úrovni. Pochopitelně můžeme navrhnout omezující nařízení, restriktivní eh, nařízení, pokud jednotlivé letecké společnosti nebudou ochotny v této oblasti spolupracovat. Dále Air France 447 a tato daná nehoda. O této tragické události už toho bylo hodně řečeno, napsáno, víte, že se k ní došlo 1. června. Do této chvíle šetření neodhalilo příčiny této nehody a to bylo několikrát zdůraznilo francouzským orgánem, který má na starosti vyšetřování této nehody. Agentura pochopitelně chce na pomoci francouzským vyšetřovatelům, a naše vzájemná spolupráce do této chvíle byla vynikající. Také agentura přijala určitá bezpečnostní opatření několik dní po té nehodě 9. června. Agentura vydala bezpečnostní informační letáček, který je poskytuje provozní doporučení. Co se týče detailní technické analýzy a určitých testů, tak ty jsou nyní eh, prováděny. Vlastně se to týká především výškoměru. Čili chceme dále zlepšovat bezpečnost v této oblasti. A to se netýká pouze této nehody, je to celkové zlepšení bezpečnostních opatření. Bylo by nemoudré někoho obvinovat nebo zadávat nějaké příčiny této nehody, protože bezpečnost musíme obecně neustále zvyšovat. Nechceme, aby média nebo nějací lobbysté nás nutili k určitým rozhodnutím. Chceme vždy vycházet z objektivních faktů a kritérií, čili prioritou naší práce je bezpečnost, ať už je to poskytování certifikátu anebo schvalování nových řízení, které poskytujeme. Čili já bych chtěl zdůraznit, že eh, vydáváme nová nařízení pouze v případě, když jsme skutečně přesvědčeni, že zlepší celkovou bezpečnost. Takže jaká je obecná úroveň letecké bezpečnosti v Evropě. Když se podíváme na data, která vycházejí z našich analýz, která jsou k dispozici v naší výroční zprávě, které vám mohu také poskytnout, myslím si, že je dobré, že se neustále snižuje počet závažných leteckých nehod po celém světě a Evropa je jedním z nejbezpečnějších míst na světě. Ale stále ještě pokulháváme za Severní Amerikou. Když se podíváme na nehodu eh, španělské aerolinky a francouzského letadla, tak bohužel se nám to ten, tento trend trochu pokazil. Nicméně bezpečnost leteckého provozu je vždy naší prioritou. Musíme poskytovat eh, vždy veškeré informace o těchto nehodách. To je naší povinností. Nicméně tato evropská legislativa není uplatňována všude po Evropě. To je jeden z problémů. A za druhé musíme také posílit úlohu naší agentury. Musíme zajistit eh, přístup k všem datům, které jsou k dispozici. Agentura i národní úřady musí být eh, uspořádány tak, aby řešily veškeré nehody spolu. Čili musíme naplánovat eh, poskytování eh, veškerých informací v případě nehody a pomoc při vyšetřování. To je velice dobrá iniciativa, která by zcela jistě měla výrazným způsobem zlepšit bezpečnost leteckého provozu v Evropě. Také si uvědomujeme, že je velice důležitý lidský faktor, který se hrává nesmírně důležitou úlohu v bezpečnosti. Já si myslím, že musíme více úsilí věnovat eh, do oblasti školení leteckých posádek. S tím souhlasí i americká strana FAA. Naše agentura bude pořádat 24 listopadu v Kolíně velice důležitou mezinárodní konferenci o školení pilotů, kde budeme právě probírat otázky se všemi zainteresovanými stranami. Dále spolu se zástupci průmyslu naše agentura vytvořila expertní skupinu ad hoc, která také se zabývá otázkou bezpečnosti. Jednak je to ECAST, potom je to bezpečnost helikopter, to je EHAST a potom je to skupina pro obecnou eh, leteckou bezpečnost EGAST. Čili tyto tři oblasti jsou důležité. Jednak jsou to komerční lety, helikoptéry a obecně lecké, letecká bezpečnost. Musíme vytvořit celkovou strategii, neměli bychom pouze zpětně reagovat na otázku bezpečnosti, musíme být to proaktivnější. Musíme vytvořit strategii, která se dívá především do budoucnosti. Musíme si ujasnit naše cíle, zlepšit akční plány, které zlepší leteckou bezpečnost. Myslím si, že v Evropě máme ohromné zkušenosti, abychom Evropu eh, utvořili těmi nejbezpečnějším regionem světa. Spolu s členskými státy, s Evropskou komisí, bychom měli vytvořit Evropský program letecké bezpečnosti. To by byl dobrý způsob, jak popsat leteckou bezpečnost v celé Evropské unii. Skutečně ty kroky musí být učiněny na této nejvyšší úrovni spolu s členskými státy. Letecká bezpečnost v Evropě je systémem a potřebujeme, aby všichni partneři, i národní partneři, národní orgány, i zástupci průmyslu přicházeli se svými návrhy, aby vytvořili skupiny, které budou dohlížet nad systémem dopravy. Takže to jsou stávající priority naší agentury. Pochopitelně bych mohl hovořit i o jiných tématech. Předem vítám diskuse, která bude probíhat během následujících pěti let a doufám, že se přijdete i podívat do naší agentury v Kolíně. Budete vždy přele vítáni. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tento úvod, pane řediteli, a určitě poslanci a poslankyně budou mít otázky a připomínky. Za prvé, za EPP, pan Groš, prosím. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a děkuji také za informace, které jste nám dal. Doufám, že v budoucnosti stejně jako v minulosti budeme mít i nadále příležitosti se pravidelně setkávat tady v Bruselu, možná i a, v Kolíně, že budeme moci navštívit a, vaši, vaši agenturu. Myslím, že to by byl dobrý nápad. Takže za prvé k informacím jako takovým. Pokud dovolíte, tak bych se omezil pouze na tři body. První se týká rozpočtu. Vy jste o tom hovořil na začátku, my jsme hovořili a, a e, také hlasovali o rozpočtu a možná by bylo dobré se podívat ještě jednou na ta čísla, které jste nám dal. Protože nevždycky se, nebo nečasto se stane, že nám někdo řekne, že má k dispozici dostatek zdrojů pro to, aby odváděl svou práci. Ale teď, co se týče a toho rozdělení mezi administrativní výdaje a provozní výdaje, tak by bylo zajímavé, kdybyste to mohl dále rozved, rozvést. Možná by to také a některým některé kolegy a vylečilo z jejich případných předsudků. Teď co se školení týče. O tom jsme hovořili, bylo by také dobré to dále rozvést. Co se týče Air France totiž, tak se to možná nejednalo o nedostatek školení v kritických situacích, ale potom jste říkal, že na základě své zkušenosti předložíte určité návrhy o školení. Jedná se o iniciální školení, anebo se jedná o další praktické školení už přímo v práci. A třetí stále ještě obecná otázka se týká také bezpečnosti. Parlament vždy podporoval bezpečnost, ale rád bych se zeptal naopak. Co v tuto chvíli stojí na cestě bez, v cestě bezpečnosti? Je to nedostatek zdrojů, anebo je to pořád otázka národní iniciativy a nedostatku koordinace mezi jednotlivými zeměmi? Děkuji. Děkuji. Za SAD. Pan Lightfried, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že to, co jste tu přednesl, je jasné. EASA je pravděpodobně jednou z nejúspěšnějších agentur v Evropské unii a podle mého názoru také jedna z nejdůležitějších. Protože dělá něco, co všichni potřebují. Je to otázka bezpečnosti, vyhnout se obětem a další rozvoj evropského vzdušného prostoru. Hovoříme o dalším vývoji, vy jste se o tom zmínil. Tady jde pochopitelně o kapacity a rozšíření kapacit. A pokud budeme rozšiřovat kapacity, musíme zvážit také, jak je budeme financovat, jak budeme financovat lidi, kteří tam budou pracovat a musí mít kvalifikaci. A to je taková ta tendence, kterou nedokážu odhadnout ani v našem výboru, ani v parlamentu. Existuje tu občas názor, že ty agentury jsou všechny stejné a že je třeba šetřit. Já nevím, nevím, myslím si, že je to špatný názor, protože hodnocení se sice různí, ale kdyby se to tak stalo, tak by na základě tohoto trendu museli všechny agentury šetřit a při šetření by bylo možné, že by i EASA měla problémy se zvládáním svých úkolů. Takže pokud jde o ten tlak na ty úspory, ptám se, jaké máte představy do budoucna. Další věc, která mě zajímá, Když se na to člověk dívá zvenku, tak eh, to dělá dojem, že eh, spolupráce mezi EASO a španělskými úřady není bezproblémová. Byly komunikační problémy a věci neproběhly tak, jak proběhnout měly. Takže proto mě zajímá, pokud tam byly nějaké problémy, jak podle vás vypadaly, v čem byly a co mohou obě strany do budoucna udělat lépe. V této souvislosti otázce nehod mě zajímá také to, zda o mezi evropskými aerolinkami existují nějaké, u kterých se to vyskytuje hodně a jiné, u kterých ne. Pokud je o téma bezpečnosti, tak zákonodárce rozhodl, že do budoucna bude i letadlový personál jednotl, jednotně vyškolen. Zajímá mě, jestli to aerolinky dodržují, zda jsou s tím nějaké problémy. Děkuji. Děkuji. Alde nyní má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane Gudu, děkuji za vaše expoze. Já jsem nová, mě ještě neznáte a já jsem vás také viděla a slyšela poprvé. Konkrétně se ptám na školení. Hovořil jste o tom, že pokud je o bezpečnost leteckého provozu, potřebujeme lepší kvalifikaci. Bezpečnost leteckého provozu je důležitá součást dalšího vzdělávání palubního personálu a ptám se, jestli eh, víte, kde jsou nedostatky, zda jsou to nedostatky obecné nebo konkrétní, co lze zlepšit. Děkuji paní Lichtenberger za zelené. Děkuji. A děkuji také konečně za tu zprávu, která se konečně věnuje těm dětským sedačkám. Pro mě je to důležité, budu to dál sledovat a doufám, že skutečně dospějeme k nějakému závěru, tak aby byla garantovaná bezpečnost dětí. Vy jste hovořil o tom, že těch případů je málo, ano, naštěstí, ale z mezinárodního hlediska jde o to, když, protože protože do statistik by se nám nedostaly děti bez vlastního sedadla. To se ukázalo v amerických statistikách. Ty děti, ty oběti se tam vůbec nedostaly, protože neměly vlastní sedadlo. Druhá věc. Vím, že je to komplikované, zejména proto, že těch nabídek nebo těch návrhů je málo. To vím. Ale myslím si, že bychom se měli pokusit co možná nejpružněji postupovat a co možná nejrychleji dospět k výsledku, který uklidní rodiče. Myslím si, že co možná nejrychleji bychom měli ukázat, že ten bezpečnostní pás pro určité typy nehod není použitelný, je velmi nebezpečný. To ukázalo, ukázalo také šetření, které jsme viděli. Myslím si, že budoucnost přinese vlastní sedadlo pro dítě, protože si těžko dokážu představit při extrémním zrychlení, kdybych měla dítě jako matka na klíně, tak ho neudržím. Nikdo by ho neudržel protože tam působí odstředivé síly, které prostě nepřekonám. Proto bych byla velmi ráda, kdyby se tady postupovalo rychle, tak abychom co možná nejrychleji měli hmatatelné výsledky. A jsem přesvědčena, že se to rozšíří velmi rychle, protože vy správně říkáte, že tu máme problém na mezinárodní úrovni, ale myslím, že u tohoto tématu bude ta mezinárodní scéna reagovat velmi rychle a dvě další drobnosti ještě. Drobnosti to nejsou. V organizačním schématu vaší agentury vidím, že máte také někoho pro otázky ekologie. Můžete podrobněji říci, co dělají tyto zaměstnanci, na jakých konkrétních projektech pracují? A ještě pokud jde o jemenské aerolinky, které už nesmí přistávat ve Francii, ale v Evropě je to trochu těžkopádné. Jak to vypadá tento případ v tuto chvíli? Děkuji. Děkuji, paní Foster za ECR. Děkuji, pane předsedo. A vítám vás, pane Gudu, ráda vás zase vidím. Když jsem tady byla v letech 2004, respektive 99 až 2004, tak jsme spolu diskutovali a myslím si, že v této agentuře jste odvedl skvělou práci. Přesto se ale domnívám, že ještě existují určité otázky, které stojí za to položit. Musím říci, že ani poslední léta jsem nebyla zcela mimo tento obor. A chci, aby to slyšela i komise, protože to není pouze pro vás. Komise je zodpovědná částečně za to, jak jste financováni, minimálně ze strukturálního hlediska. Vy už jste hovořil o tom, že tři čtvrtiny příjmu z vašeho rozpočtu máte z poplatků, především tedy od výrobního průmyslu, průmyslu a že zbytek pochází od evropských společenství. A přesto všechno si myslím, že tady je velká otázka eh, dlouhodobého financování vaší agentury. My jsme hlasovali, o tom asi víte, že dojde k určitému zvýšení, ale nevím, jak to tady všechno vysvětlíme, protože jste také řekl, že jste vzali eh, na svá bedra řadu nových rolí, že se vám navyšují kompetence obrovským způsobem. Takže si myslím, že je potřeba se podívat na to, jak se budete financovat. Měli byste mít desetiletý plán, neměli bychom rok po roce rozebírat, jaký máte mít rozpočet. Navíc to, co dostáváte od výrobního průmyslu, ty částky se mění. Pokud se jim daří, tak je to v pořádku, ale pokud není dostatek oprav, modifikací a dostatečně neprodávají, tak to přece bude mít dopad na vaše příjmy. A ráda bych, abyste se k tomu vyjádřil. Možná, že v tuto chvíli asi nebudete moc podrobně. A za druhé, eh, jsme hovořili o vašich pravomocích v oblasti životního prostředí. Vy jste především bezpečnostní agentura. Přesto ale berete v úvahu určité ekologické dopady, ale na druhou stranu, když se podíváme na standardy v oblasti emisí a hlučnosti, když se podíváme na NPA, tak v podstatě se tady jedná o celosvětová rozhodnutí prostřednictvím EKONu. Takže si myslím, že bude potřeba pořádně sledovat vaši roli jako bezpečnostní agentury. A pokud dovolíte ještě dvě krátké záležitosti, budu jenom velmi stručně hovořit. Takže předposlední bod se týká těch malých eh, škol pilotních. SCL. Školení pilotů z PPL. Otázka FAO. To nám také velmi leží na srdci. A to všechno děláte. A nakonec otázku nehod v leteckém provozu. Vy jste říkal, že na sebe berete trochu výraznější roli. Nám vždy lže na srdci nezávislost a politická neangažovanost tady těchto orgánů. Já bych velmi neráda, aby se politizovaly tady tyto nehody a aby se rozšiřoval rozsah působnosti do míry, která bude kontraproduktivní. Ne, že tedy byste v této oblasti neměli nic dělat, nicméně ráda bych, aby se to vyjasnilo, protože během posledních 60 let ve Spojených, stá- ve Spojených státech v Evropě mezi členskými státy máme v této oblasti za sebou dobrou práci. Dobrá, pane Gudu. Ne, ještě pan Kohlíček. Zague, zapomněl jsem, omlouvám se a potom první odpovědi a potom nakonec možná budou mít eh, časy ostatní poslanci a poslankyně. Pane Kohlíčku, pokud to bude možné, tak eh, stručně. Jako pokaždé. Vždy jsem na konci a nemám čas. Dobrý den, pane Gudu. My se známe otázek, jenom takových šest drobných. Za prvé, eh, vzdělávání. Několik posledních eh, nehod letadel nám ukázalo, že někteří piloti neumějí s letadlem zacházet, když vypadnou motory. Děláte v této oblasti nějaká eh, případná opatření nebo návrhy nějakých opatření na doplnění vzdělávání pilotů? Za druhé, normalizaci Lightspore Aircraft, eh, jak vidíte, tu možnost dostat se na eh, sport Aircraft Europe a jak vidíte šanci na koordinaci zkoušení na národní úrovni u letadel 600 kg a níže. Tak, aby ty náročné zkoušky, drahé, se nemusely dělat jenom eh, na úrovni EASY, ale na národní úrovni, protože národní autority v těch státech, které vyrábí tyto letadla, a Evropa vyrábí eh, pomalu 80 těchto letadel, 600 kg a níže, eh, tak eh, tam ty kapacity jsou. Za třetí, handicapovaní letecké dopravě. Předpokládáte, že by se připravila nějaká norma, která by stanovila tak, takové parametry u nových letadel, aby handicapovaní skutečně se tam mohli dostat? V řadě případů prostě se tam jaksi fyzicky dostat nemohou. Vozičkář má v řadě případů obrovské problémy. Počty pracovníků. Říkal jste asi 600 pracovníků podle tabulky, kdy jsme odsouhlasovali, abyste mohli dostat dalších 54 pracovníků. Byl to náš návrh pro rozpočtový výbor a kde jsme vám se snažili dát ty prostředky, které jste původně plánovali, eh, tak tam je 447 pracovníků, nikoli 600 je to zřejmě dáno travaj tamporem nebo něčím podobným. Eh, kapaliny, gely na palubě letadel. Budete v této oblasti něco dělat? My jsme s panem Jařembovským v minulém období několikrát velmi tvrdě diskutovali o tomto nesmyslu 120 ml lahvička jako limit. Jestli tedy jenom stručně. A na závěr zvýhodnění malých firem při zkouškách prováděných v EASE. Eh, postoupilo se v tom nějak dále? Děkuji. Děkuji, můžete prosím odpovědět. 7-8 minut vám na to dáme, to by nám moc pomohlo, protože mám před sebou dlouhý seznam řečníků, kteří by ještě stále rádi vystoupili. No, my jsme zvyklí na velké výzvy, ale toto je opravdu mimořádná výzva. Takže já začnu s otázkou rozpočtu pana Groše. Všechny agentury se snaží toto vyjasnit z Kokobu. Snažíme se to vyjasnit už několik let. Zdá se, že úplně asi dobře nekomunikujeme. Co se týče toho rozdílu mezi administrativními a provozními náklady, rozpočet společenství je, má tři části. Jedna, dva, tři, tedy zaměstnance, zpráva a provozní a zdroje. Často se říká, že agentury mají příliš malé provozní náklady a příliš velké administrativní náklady. Když mám zaměstnance, kteří se zabývají administrativou, tak jsou placeni z té první části. A parlament následně se na to bude dívat jako na administrativní náklady, byť to jsou v podstatě operační náklady, provozní náklady. Pokud tedy chcete, abych navýšil provozní výdaje, no tak budu muset veškerou činnost zadat externě, což by bylo nesmyslné. Takže zase bych se pokusil vyjasnit, že to rozdělení na tady tyto tři části není asi nejlepším vodítkem, podle kterého se rozhod- rozhodovat, jestli to jsou provozní anebo administrativní náklady, protože se nám stane, že máme provozní náklady, které jsou zařazeny jako administrativní. A teď, co se týče školení. Piloti to mají těžké, protože v komerčním letectví stále musí lítat na letadlech, která jsou více a více automatizovaná. V podstatě oni vstupují do toho procesu pouze ve výjimečných okolnostech. Pilot, kterému napomáhají v jeho práci počítačové systémy, a to zcela pravidelně a běžně, pořád musí být schopen řídit to letadlo, když tyto systémy přestanou fungovat. Já nechci tady přeskakovat eh, konferenci z 20. která proběhne 20. listopadu, ale dovedu si představit, že aniž bych předbíhal, že výsledkem této konference bude, že někdo navrhne zlepšení toho úvodního školení pilotů, toho základního školení. A potom tady také máme školení pro zvláštní okolnosti, tak aby piloti věděli, co mají za takovýchto okolností dělat. To je bez pochyby velmi důležité. Teď, co se týče nehod a orgánu pro jejich vyšetřování, Spolupráce s francouzským orgánem byla tady v této oblasti opravdu mimořádně dobrá, především co se týče páru letadla Air France. Nicméně toto se nedá říct u španělského vyšetřování eh, z Panéru. Tam to trvalo trochu déle, nebo hodně déle. Já samozřejmě eh, respektuji, že jednotlivé státy jsou nezávislé a mohou provádět vlastní vyšetřování, ale na druhou stranu my máme odborné znalosti o daném zařízení a o daných letadlech, které bychom jim mohli předat. Takže agentura opravdu může něco nabídnout tady těmto vyšetřovacím orgánům. Pokud agentura zná jednotlivá fakta tohoto vyšetřování, tak je někdy může vzít v úvahu a někdy je to potřeba udělat opravdu urgentně, chceme-li zlepšit bezpečnost leteckého provozu. Takže ještě jednou bych řekl, že nechceme být vyšetřovateli a nebudeme vyšetřovateli a bereme to, že jsou nezávislí, ale na druhou stranu chceme přispět a chceme zase na druhou stranu získat informace, které potřebujeme, abychom zlepšili bezpečnost leteckého provozu. Tak, na co ještě jste se mě ptali? Dlouhodobé financování agentury. Máme pětiletý obchodní plán a v rámci tohoto pětiletého plánu jsme navrhli, aby nové činnosti, které se financují z poplatků od průmyslu, byly vyrovnány. To by znamenalo, že ti, kteří platí za tyto služby, by platili dostatek, abychom my byli schopni odvádět svou práci. Tak. V mezičase jsme se dostali do hospodářské krize, která má mimořádně závažný dopad na letecký průmysl, klesá naplněnost letadel, letecké společnosti se restrukturalizují a všichni čelí velkým potížím. To asi víme. Prozatím naše agentura příliš netrpěla, především co se týče žádosti a autorizaci, které dostáváme od výrobního průmyslu. To jsou ty velké firmy, od nich dostáváme nejvíce zdrojů a ty pořád pracují. Malí výrobci, ti mají větší problémy. Pokud společně s parlamentem a s komisí budeme schopni najít lepší systém dlouhodobého financování, a o tom jsem pochopitelně velmi ochoten diskutovat, tak to bude dobré. Teď, co se týče ekologických otázek. Jak řekla paní Lichtenberger, řada lidí se zabývá otázkami ekologie, v podstatě máme dva velké úkoly. První se týká regulace a hodně pracujeme také v ekologickém výboru ICAO. Používáme tento výbor k tomu, abychom komunikali, komunikovali evropské myšlenky v rámci tohoto globálního orgánu a tak, by byl brán náš názor v úvahu i v rámci regulace ICAO vycházíme vlastně ve své úpravě, z úpravy ICAO. A za další, certifikace produktu, Jak víte, certifikujeme letadla, co se týče znečišťování a hlučnosti. To jsou tedy dvě činnosti, které v této oblasti provádíme. A naše role je v této oblasti důležitá. Teď co se týče gelu a tekutin. To je otázka bezpečnosti. Díky bohu, to není naše práce, takže to můžu nechat na komisi. Ať se oni vyřeší otázku těchto gelů a tekutin. Už tak máme spoustu práce, aniž bychom se museli zabývat tímto. A pochopitelně nám to leží na srdci, protože také létáme. Děkuji. Teď máme sedm poslanců, takže vás opravdu budu muset poprosit o velkou stručnost, pokud se chcete doslechnout nějaké odpovědi. Nejprve paní Deverak, prosím. Děkuji jenom pár slov. Chtěla bych poděktovat panu řediteli za jeho zajímavé informace a za to, že jste byl k dispozici, tak jako i v minulosti. Teď, co se týče našeho výboru, je zcela jasné, že řada agentur má také, se, také zvyšující se pravomoci, tak jako vy. A z toho, vychá, z toho vyplývá, jak prioritní pro nás je tady tento sektor. Poslední měsíce byly složitě pro leteckou dopravu a občané musí vědět, že Evropa se snaží zlepšit bezpečnost leteckého provozu. Na druhou stranu, a o tom jsme také hovořili včera, zmínila to paní Foster a zmiňoval jste to i vy, musíme si být jistí, že prostředky, které máte, jsou v souladu a odpovídají a vaši, vašim pravomocím a vaší činnosti. Souhlasím v tom, že dopravní výbor bude muset i nadále za toto bojovat, tak aby agentura mohla svou práci odvádět správně pro bezpečnost všech evropských občanů. Děkuji. Paní Alvarez, prosím. Opět stručně, prosím. Ano, ano, udělám. Jenom krátce. Nejdříve chci vyjádřit svoji podporu panu Gudu, protože jeho agentura odvádí velmi komplexní práci. Je třeba, aby role agentury se posílila, aby se zlepšila koordinace, koordinace s národními orgány. Ze své zkušenosti vím, že mohou vznikat potíže a zajímá mě, Co si myslíte o aktivitách španělských úřadů a o změnách, které byly v těchto orgánech provedeny? Je to sedm opatření, pět z nich se přímo týká té agentury a ostatní dvě opatření se týkají jiného. Děkuji. Nařízení o EASA počítá také s tím, že předpisy o pracovní době a o době klidu budou dodržované. Ptám se, zda e, přenecháme tyto předpisy členským státům, či zda to bude na evropské úrovni. Zda se rozšíří ty předpisy na základě vašeho vlastního vyhodnocení. To je hodnocení, které probíhá po dobu jednoho roku či kratší a ptám se, zda během takto krátké doby je možné mít vůbec dobré hodnocení. Rok je relativně málo. To je otázka číslo jedna. Otázka dvě, bezpečnost letecké dopravy. V Evropě je situace docela dobrá. Jsou tu dvě, dva momenty rizika a sice jsou to letecké společnosti ze sovětského, z bývalého sovětského svazu a z Afriky a pak ultralighty. Pokud je o bývalé sovětské republiky a určité africké země, budete tam konat? Už jsme to zažili v eh, Pekingu a v jiných zemích, protože tam je míra rizika vyšší. Sí, gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedající Děkuji vám, pane Guru, že jste přišel. Mám dvě otázky. Zdá se, že je trochu jiná situace eh, v případě neštěstí z Penéru a v případě nehody Air France. Uh, takže je třeba vyhnout se nedorozumění. Druhá otázka se týká vzdělávání. Vzdělání je důležité pro mnohé zaměstnance, to víme my, ve výboru víte to i vy. V případě letecké nehody či neštěstí se vždycky v první řadě hovoří o lidské chybě, o selhání lidského faktoru a vždycky vzniknou rychle nároky eh, obracející se na národní orgány a Evropskou agenturu. A často se hovoří o tom, že vzdělání je nedostatečné na straně druhé, ale ta nehoda může být způsobena i přepracováním, protože je stále více levných aerolinek a to vede k tomu, že doba práce pilotů se stále prodlužuje, takže to i to je třeba zvážit a ptám se, zda už jste se k tomu vyjádřili. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Možná, že to není nedorozumění. Nevím. Nejdříve chci poděkovat panu Gudu za jeho expoze. Bylo to stručné, jasné, podrobné. Informoval nás i o nehodě Air France, ale španělské zástupce a jistě i některé další bude zajímat problém ve Španělsku, když se stala nehoda z Penéru, protože tam orgány vyzvali agenturu, aby konala a žádali o podporu tuto agenturu a mě teď zajímá, co se vlastně po té výzvě stalo, když požádali o tu podporu a pomoc. Řekl jste, že v případě spanéru je ta nehoda velmi důležitá, protože je na ní možné se odkázat. A pak je třeba, abychom zvážili to, že by národní úřady měly okamžitě dostat seznamy cestujících, ne aby to trvalo dlouho, protože u takovýchto nehod bývají často problémy a zajímá mě, jak vypadá tato spolupráce ze strany EASY. K tomu bych měla ráda další informace. Možná, že byste nám mohl říct ještě jednu věc a sice, co hodlá EASA dělat, pokud jde o nadměrnou pracovní zátěž stevardů a pilotů? Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare am, domnule director. Eh, ce se întâmplă în EASA cu pregătirea pentru preluare? Děkuji mnohokrát. Já se chci zeptat, jak to vypadá s eh, touto otázkou v případě EASY a mám několik připomínek. Vaše činnost v oblasti povolování letadel a letišť, schvalování letadel a letišť, pokud se tam vyskytnou potíže a vzniká, eh, dochází k nehodám, tak potom je třeba, aby někdo jiný vyšetřoval ta neštěstí a nikoliv vy sebe mám pouze jednu otázku. Týká se to časového omezení letu. Pokud vím, tak eh, trvalo 40 let, eh, než jste vznikli, protože sociální partneři se nemohli nikdy dohodnout. A jak po těch 40 letech se dostaneme určitému stanovisku během méně než 12 měsíců? Možná tady budou určité snahy změnit to stanovisko pomocí FTA a můj dotaz zní, nebylo by možná lepší, kdybychom vám dali více let na implementace, potom bychom udělali analýzu. Pokud bychom měli udělat jakoukoliv změnu, tak parlament by se měl zapojit do jednání, až obdrží primární návrh, který by zešel z komise. Děkuji a nyní máte slovo, prosím. Opět velká výzva. V první řadě bych chtěl mnohokrát poděkovat za podporu, která zazněla z úst celé řady poslanců, že jsme skutečně jako agentura poskytnout naši expertizu. Budu velice rád, když mohu přijít eh, častěji, protože takovýto typ dialogu se mi velice líbí. Mám pocit, že jsou tady dvě zcela zásadní otázky. Jednak je to otázka nehod, Spanér, eh, potom francouzská nehoda a jakým způsobem jsme zareagovali v případě těchto dvou nehod. Tady vzniká problém v tom, že naše agentura není vyšetřujícím orgánem a v tom je velký rozdíl. My nejsme vyšetřovatelé v těchto případech. Pochopitelně chceme mít konstruktivní dialog s vyšetřujícími orgány. Někdy tam jsou určité problémy a potíže, ale ta situace se zlepšila ale co se týče Spenéru, tak to byl takový hraniční případ. Byl to srpen roku 2008, kdy jsme hned ten den byli připraveni spolupracovat s vyšetřujícími orgány Španělska a hned jsem chtěl vyslat naše zaměstnance, aby jeli do Španělska, aby jim pomohli, ale bohužel tomu tak nebylo. To pozvání přišlo o mnohem později. Takže zcela jistě můžeme zlepšit vztah mezi naší agenturou a mezi úřady, které se zabývají vyšetřováním. Ale co se týče francouzské nehody, byli jsme okamžitě přizváni, měli jsme okamžitě přístup k veškerým zjištěným faktům ohledně této nehody, čili tady byl velký rozdíl. Tady se postupovalo úplně jinak. Komise připravuje novou legislativu v oblasti nehod, kde by zcela jistě měla být posílená úloha naší agentury v případě nehody, protože tato legislativa bohužel vznikla předtím, než naše agentura vůbec vznikla, čili v té předešlé legislativě nemohla být vzata vůbec v úvahu. Pan Manisku, chtěl bych vám říci, že nejsme soudcem a zároveň jednou stranou sporu. Nechceme provádět vyšetřování sami, chceme pouze přispět k osvětlení nehody pomocí informací, které máme, což se týká především standardů, certifikací a chceme přijmout také ad hoc opatření, pokud to bude na místě, pokud to bude naléhavé, protože skutečnosti poukazují na to, že musíme jednat rychle. Čili chceme dát práci Eh, tomu vyšetřujícímu orgánu, chceme zjistit eh, výsledky jejich vyšetřování a náležitě reagovat. Co se týče školení, výsledky, které jsme obdrželi po eh, přeskoumání nízkorozpočtových rolinek, tak můžeme říci, že tyto agentury nebo tyto provozatele mají velice dobré standardy a také mají velice dobře proškolené posádky a piloty. Spíše je to otázka strukturální. V případě nových letounů, které eh, se musí zajet doslova, tak eh, tam musíme řešit otázku automatizovaných systémů a co dělat v případě jejich selhání. Musíme to probírat jednak s výrobci, také s piloty a Měli bychom zlepšit školení právě pro takovéto případy, kdy dochází k selhání motoru. A na závěr otázka pracovního času. Mezi radou a parlamentem došlo k dohodě. Vznikla studie, která se zabývala otázkou pracovní doby, čili máme výsledky, které se zabývaly eh, touto problémem a jak eh, říkal pan předseda, asi nyní ještě na základě to výsledku nemůžeme dojít k nějakým konkrétním závěrům. Musíme skutečně zohlednit veškerá fakta, která jsou k dispozici. Naším úkolem je úloha regulátora a tuto otázku probíráme i s americkými úřady, s našimi kolegy z FAA. A také na mezinárodní úrovni, to bych chtěl zdůraznit, je řešena otázka řízení rizika v případě únavy posádky. Čili bychom měli do jisté míry regulovat délku letu. Není to ani otázka délky letu, ale spíše únava posádky, která musí pracovat během dlouhých letů. Čili to jsou věci, které budeme v následujících týdnech a měsících probírat. Ještě kolegyně? jenom krátce, ale je to důležité. Je důležité, aby byly jasné a průhledné příslušnosti a koordinace mezi jednotlivými zúčastněnými. Já tu mám podklad komise, kde je bohužel přesný opak vašeho, vaší informace. Je mi to líto, ale je to tak reakce španělských úřadů při vyšetřování té nehody z Penéru, eh, tam šlo o data z letu a teď se připravuje zpráva ke zveřejnění a Španělé to vidí trochu jinak, alespoň pokud jde o španělské informace. Fakticky tento vyšetřovací výbor se skládá z nezávislých zástupců, kteří říkají něco zcela jiného. A španělské úřady udělali vše proto, aby mohla agentura odvést svou práci. Pozvali ji do Španělska ke spolupráci. Omlouvám se, že to musím říci. Ne, ne, já nechci rozporovat. My jsme dostali všechny informace. Já jsem se ve svém expoze ovšem opíral pouze o první část té spolupráce se španělskými vyšetřovateli a tam to bylo ze začátku problematické, ale pak už jsme získali všechno. Again, uh, Gudu for your... Ano, děkuji. Chceme vám poděkovat za vaši účast, za odpovědi na naše dotazy, za vaši prezentaci a velice se těšíme na další dobrou spolupráci, dobré vztahy mezi naším výborem a vaší agenturou a i také mezi ostatními agenturami, které se zúčastní našich eh, jednání. Takže děkuji. Chtěl bych eh, našim kolegům eh, říct, nebo se spíše zeptat, jestli máte něco do různého. Není tomu tak? Takže bych vám chtěl jenom připomenout, že naše další schůze bude 5. října v Bruselu v půl čtvrté a chtěl bych poděkovat tlumočníkům i našim spolupracovníkům za jejich práci a tímto končím naši schůzi.